So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Vážení kolegové, vítám vás srdečně na zasedání výboru Envy. Máme eh, krátkou schůzi výboru v pondělí odpoledne, ale budeme tam, tady mít některá žává témata. Vítám srdečně všechny, kteří dorazili včas. Samozřejmě, že ještě vaše řady eh, budou plnější během pole, odpoledne. Viděli jste pořád jednání a pokud proti němu nic nenamítáte, tak můžeme pořád jednání takto schválit. Nemám tady žádná sdělení předsedy, až na to, že některé jazyky nebudou tlumočeny. Estonština, lotyština, malčtina a slovinština. Všechny ostatní jazyky jsou k dispozici. Můžeme se tedy podívat na bod číslo 3, a to je ústní otázka která se týká prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Je to otázka Jao Ferreri. Minule už jsme se nedostali ke schválení této otázky. V tuto chvíli zde máme konsenzus k textu ústní otázky nebo otázky k ústnímu zodpovězení, kterou chceme položit na plenárním zasedání. A proto se teď ptám, jestli máte nějaké nábyt, námitky proti textu, který vám byl rozdán. Není tomu tak? Nebo? Dobře. Potom můžeme tento text schválit v této podobě a na plenárním zasedání položíme tuto otázku k ústnímu zodpovězení a půjde o to, co vlastně podle toho sdělení se stalo od roku 2009. Pan Ferreira se chce vyjádřit? Sim, obrigado. Eh, só pre, pre lembrar... Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom připomenout, toto. Jistě si vzpomínáte, že diskuse o této otázce k ústním zodpovězení byla poměrně žhavá, vedlo to k prodlevám, zejména pokud jde o její přednesení na plenárním zasedání. Pokud si dobře vzpomínám, tak na první schůzi koordinátorů se diskutovalo, že by to bylo předneseno na minulém zasedání v únoru. Doufám, že se se mnou shodnete s tím, že bychom se měli co nejvíce zasadit o to, aby se to dostalo na program březnového plenárního zasedání. Nechtěl bych, aby se to odkládalo ještě dále. To je tady má prozba k vám. Prosím, zasaďme se o to, aby se to dostalo na program plenárního zasedání, aby se to dostalo na pořadné ještě v březnu. Děkuji. Děkuji, já jsem právě podepsal dopis pro předsedu parlamentu kde je uvedeno, že bychom si to příště na plenárním zasedání přáli. Snad se to ještě vejde do harmonogramu, protože zasedání se koná už příští týden. Dobře, Můžeme se tedy podívat na bod číslo čtyři pořadu jednání a to je zpráva paní Corinne Lepáš o změně směrnice 2001 týkající se možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Víme, eh, jaký text komise navrhla a my, protože se podílíme na legislativním procesu, musíme vyjádřit náš názor, naše stanovisko a Corin Lepáš pro nás vypracovala zprávu a já tímto uděluji Corin slovo. Můžeš prosím prezentovat svou zprávu. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážení kolegové, je pro mě velkou ctí a také náročným úkolem prezentovat svou zprávu o návrhu komise kde jde o to, aby členské státy měly možnost zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území a e, vlastně to může překročit e, návrh rady k této věci. Tady musíme být naprosto eh, jednoznační. Jde o to, abychom tady jednali o otázce, kterou nám tady vlastně předkládá komise. Jde o to, zda je nezbytné a nebo není dovolit členským státům pokud si budou přát, aby mohli zakázat pěstování OG, eh, pardon, geneticky modifikovaných organismů na svém území. Tady to je ta naše otázka. Není to nějaká eh, filozofická otázka toho, jestli jsme pro nebo proti geneticky eh, modifikovaným organismům. A nechceme tady spochybňovat systém komunitárního hodnocení GMO, ale jde o to, abychom umožnili členským státům, a ještě se k tomu vrátím později, aby eventuálně mohli svými vlastními údaji vlastně doplnit eh, toto hodnocení. Proč jsme zvolili tento text? Proč nám komise takový text předložila? Chtěla bych připomenout, že pan předseda Barroso od eh, vedení své kampaně, aby byl znovu zvolen do své funkce, eh, hovořil o tom, že chce dát členským státům toto možnost. Mnoho členských států odmítá pěstovat geneticky modifikované organismy na svém území a v posledních letech tam byla vlastně předložena určitá doložka proti takovým eh, rostlinám a komise eh, chtěla zrušit tuto doložku, ovšem vždy selhala. A tady vlastně je určitá skupina evropského obyvatelstva, která je stále více postavena proti GMO Eh, protože vlastně k tomu mají určité pochybnosti, jsou vlastně proti tomu. Takže to je jeden důvod pro toto předložení a druhá věc souvisí ze eh, směrnicí 2001-18 a já si myslím, že kdyby tato směrnice bývala byla úplně implementována bez problémů a úplně, tak by to bylo v tuto chvíli v pořádku a neměli bychom tady tento text došlo eh, k posouzení rizika a ukázalo se, že práce EFSI je tady velice spochybňována. Ty podmínky hodnocení jsou také velice spochybňovány a to tím spíš, že Rada ministrů pro životní prostředí v prosinci 2008 jednomyslně, a to není tak časté, jednomyslně na konci francouzského předsednictví požádali EFSU, aby přijala celou řadu opatření, které se týkají podmínek expercídy, eh, řízení eh, konflikt, konfliktu zájmů a hodnocení. A do této doby se nic z těchto opatření, nebo nebylo to vše naplněno dostatečným a uspokojivým způsobem. A dále v této záležitosti máme ekonomický problém. Členské státy požádali o to, aby směrnice byla prováděna také pokud jde o socioekonomické eh, socioekonomické, pokud jde o socioekonomické podmínky, to znamená, že je potřeba, aby tady byly zváženy jak výhody, tak nevýhody. A ta zpráva k tomu ale nebyla nikdy vypracována a nebyla předložena ani radě, ani parlamentu. Návrh komise tedy navrhuje členským státům, které si budou přát omezit pěstování GMO, aby tak učinili. A otázka je, proč? A já si myslím, že tady se dostáváme k jádru debaty. Článek 26c uh, hovoří o tom, uh, že uh, z jiných důvodů, než jsou negativní dopady na životní prostředí nebo zdraví, protože by mohlo jít například eh, také o další šíření rostlin a další šíření rostlin eh, vlastně po celém trhu. Takže tady jsou určité důvody, eh, díky kterým mohou členské státy zakázat pěstování potravin, ale vlastně zatím je to definováno pouze negativně a ne pozitivně. A jaké máme my jako parlament možnosti? Máme tři možnosti. Jednak můžeme text jednoznačně odmítnout. Já vím, že někteří z našich kolegů zastávají toto stanovisko, protože jsou zkrátka proti tomu. Někteří eh, by chtěli zamítnout tento text, protože mají dojem, že je to nepřijatelné napadení pravidla nebo porušení pravidla vnitřního trhu a že tím pádem není možné akceptovat takovou eh, formu renacionalizace, protože to by bylo vlastně v rozporu s vnitřním trhem. Já nevím, jestli s tím můžeme souhlasit, protože tady zůstává komentární hodnocení a jedná se o používání půdy, o využívání půdy a nejde o pohyb zboží a služeb. Eh, druhá skupina je proti tomu textu z jiných důvodů. Nechtějí text, který by umožnil eh, potvrdit pěstování GMO a já taky myslím, že to není přijatelný důvod, protože ti, kteří nestějí pěstovat GMO, ty tak mohou učinit a komise to může povolit. A proto já vlastně eh, bych ani z jednoho důvodu tento text nenavrhovala odmítnout. Další možnost, kterou máme, je potvrdit návrh komise schválit ho. Je to podle mě dobrý návrh, protože tady se zohledňuje vůle mnoha členských států, 13 v tuto chvíli, ale jsou tady podle mého názoru dvě věci problematické. Eh, jednak se tady neřeší problematická aplikace e, směrnice 2001-18 a za druhé a já mám nějaké dřívější zkušenosti a ty mě vedou k tomu, že si myslím, že správního hlediska by tento návrh textu byl stabilní a vyrovnaný. A reakce z rady ani z parlamentu vlastně nejsou příliš pozitivní, pokud jde o e, právní stránku tohoto textu. Není tady žádná právní jistota pro členské státy, které by e, zakázaly GMO, ať už třeba z důvodu veřejného pořádku nebo z jiných důvodů. Takže já si myslím, že tady toto představuje skutečný problém. Potom nám tedy zbývá pouze třetí cesta a to je pozměnit návrh komise. A to je to, co bych chtěla já navrhnout. Některé z požadavků členských států, které byly jednomyslně vyjádřeny na radě ze 4. prosince 2008, měli bychom je zohlednit a měli bychom tam dát právní jistotu, dát tam tedy kritéria podle kterých by potom mohly členské státy rozhodnout, jestli chtějí zakázat GMO na svém území nebo ne. Jaké tedy máme důvody, které, nás, které tady k tomu mohou vést? Jsou tady eh, environmentální důvody a jsou tady i jiné důvody a já si myslím, že tady a priori nemůžeme odmítnout, odmítnout žádné environmentální důvody. Pak tady máme hodnot, eh, hodnocení EFSA, to bychom eventuálně mohli odmítnout, protože to je. Ale protože jsou tady určitá kritéria, I tady je důležité, co se na lokální a regionální úrovni děje se, se speciálními uh, ekosystémy a konkrétními regionálními podmínkami. To už někde existuje, ale zatím se to ještě neaplikuje. Za druhé potom je tady hodnocení dopadu GMO na místní biodiverzitu. Za třetí zohlednění místního rizika, pokud jde o vznik rezistence, například u některých druhů hmyzu nebo eh, rostlin. Potom dopady na národní ekosystémy a velmi často se tam provede nějaká studie, nebo se vezme nějaká studie, která byla provedena na jiném kontinentu, ale to vlastně nic nevypovídá o tom eh, konkrétním území. Potom jsou tady další legitimní faktory, které bychom mohli zohlednit. Mám na mysli například různé eh, agronomické postupy, eh, změna dopadů na půdu, konkrétní zemědělské podmínky a už se dostáváme i k socioekonomickým kritériím, která jsou uvedena ve směrnici 2001-18, ale vlastně se to vůbec neuplatňuje. Takže máme tady všechny tyto věci ehm, ve článku 192, konkrétně tam jsou určité věci, ale jsou definovány negativně a my bychom to měli nadefinovat pozitivně, tedy pozitivně eh, nadefinované důvody, které by mohly vést k tomu, že některé členské státy zakážou GMO na svém území. Eh, článek 192 smlouvy, ten se právě týká eh, území a já bych chtěla navrhnout, abychom zajistili ta kritéria a dále bychom je měli spojit eh, s existencí určitých důvodů, které už členské státy vlastně tři, tři roky prosazují a už je to vlastně uvedeno i ve směrnici 2001-18, ale nedodržuje se to. Takže měli bychom kombinovat dodržování pravidel vnitřního trhu a volného pohybu a dále bychom neměli rozbíjet komunitární právo a, a politiku společenství a dále bychom měli umožnit svobodnou volbu, která je velice důležitou hodnotou zakotvenou v našich smlouvách – a tu bychom měli zajistit pro všechny zúčastněné strany a zároveň bychom také měli respektovat povahu půdy a zemědělských činností v našich různých členských zemích. Samozřejmě jsem otevřena veškerým návrhům a velice netrpělivě je očekávám od vás, od všech. A pokud jde o stanovisko výboru Agri na toto téma, myslím si, že je zajímavé, aby národní pravidla o koexistenci byla povinná. To navrhl pan Leinen a také výbor uh, Agri. Byl by tam potřeba pozměnit článek 26a. A měli bychom vylepšit právní stabilitu textu, ale nechtěla bych, abychom změnili eh, limity kontaminace pro semena, protože to si myslím, že by bylo eh, ekonomickým rizikem pro zemědělství. To jsem tedy eh, co nejvíce schrnula všechno, co jsem chtěla říct k této směrnici. Děkuji, Gorin Lepáš, za práci a, a za předložení zprávy. Ani neodmítnout, ani neschválit, ale jít třetí cestou, dát pozitivní seznam, eh, seznam důvodů pro eh, to, aby bylo možné na straně českých států odmítnout. My máme teď trošku časový problém. Já se musím postarat eh, o to, abychom skončili s debatou eh, ve čtyři, to znamená, že sínoví zpravodajové mají po třech minutách a další řečníci po dvou. Kdo by se chtěl zúčastnit debaty, kromě těch již přihlášených? Takže já teď přečtu se řečníků. Takže Katrin Sui dostane tři minuty a potom budou další. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla velice poděkovat paní Lpáš, protože já si myslím, že toto téma je náročné, bude se o tom velice diskutovat a já jí tedy za to velice děkuji a chtěla bych ji povzbudit. Za sebe musím říci, že subsidiarita znamená, že je potřeba hájit národní koncepci určitého tématu a to je, co mi na tom trochu vadí. A jakožto evropští poslanci musíme přece hájit spíše evropský solidní systém, který e, bude samozřejmě organizovat tyto věci, i když bude respektovat členské státy, spotřebitele i zemědělce. Myslím si, že subsidiarita e, to je taková Eh, věc, eh, se kterou se tady velmi často vystupuje, eh, i pokud jde o krizi eura. A já vlastně nemám ráda, když se to příliš zneužívá, to slovo. Druhá věc, Myslím si, že je potřeba mít tady opravdu solidní právní argumenty, abychom zahra- zakázali, nebo aby mu vůbec mohlo na národní úrovni být zakázáno pěstovat modifikované organismy. Myslím si, že bychom tady neměli mít příliš ze široka naformulované kritéria nebo uh, takovéto věci, protože to by nebylo dobré. Myslím si, že ty věci, které tady navrhovala Korin, podle mého názoru nám, nás nechrání před různými eh, žalobami, například ze straně, eh, strany zemědělců a jejich různých spolků. A myslím si, že je škoda hovořit tady eh, o GMO a nehovořit o importaci, o dovozu těchto organismů. Jde o to, jak bychom měli abychom vytvořili nějaký souvislý logický systém a to se nám nepodaří, pokud od části problému budeme odhlížet. Takže tady bychom měli mít takový globální přístup k té revizi směrnice o GMO. Samozřejmě ty otázky, které tady zmínila Korin, sdílím. A v tuto chvíli nedokážu navrhnout nic lepšího. Nedokážu tu problematiku lépe uchopit. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je potřeba, aby tento text byl v souladu s reformou společné zemědělské politiky. Je tady samozřejmě také problém konkurenceschopnosti našich zemědělců. Nesmíme opakovat stejné chyby, Víte, že v Paříži eh, skončil eh, zemědělský veletrh. My všichni francouzští poslanci jsme tam byli a zemědělci jsou velice znepokojení otázkou konkurenceschopnosti a my bychom tady neměli opakovat chyby z minulosti z pesticidy i v této oblasti. Děkuji, a nyní pan Paleckis. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že mám určité zkušenosti eh, s geneticky modifikovanými organismy, nebo s tou otázkou z před několika let, tak jako upřímně řečeno nezávidím komisi její pozici. Vzhledem ke stávající legislativě komise musí rozhodovat o schvalování GMO a rada, a to v otázkách, na kterých se rada nemůže shodnout. Zatím tomu tak bylo ve většině případů. Tento návrh vrací odpovědnost členským státům, jinými slovy, hází eh, jim tu horkou eh, v bramboru, kterou oni, oni už předávali, eh, předali komisi před nějakou dobou. Já si myslím, že odmítnout návrh komise by nebylo moudré. Jsme pořád ve stejné situaci, kdy nikdo není šťastný a nikdo nemá úplnou právní jistotu. Návrh komise by mohl nás vymanévrovat ze slepé uličky. Nicméně jsem si jistý, že pokud komise poskytne dostatečné eh, eh, v argumenty, tak by mohly být silné i proti eh, těm příslušným právním argumentům. Pokud chceme, aby ta legislativa byla užitečná, tak musíme posílit její ekologický rozměr a proto bych podpořil stanovisko paní předsedkyně, tedy paní zpravodajky, zahrnout na ten důvod pro odmítnutí GMO i ty ohledy na životní prostředí. Náš parlament eh, jako instituce, která je nejbližší eh, lidu, musí eh, zohlednit to obecné mínění, které je poměrně negativní. Měli bychom posílit nezávislý výzkum, zlepšit označování a informovat lidi o vědeckých poznacích. Každá země, která se rozhodne ve prospěch GMO musí ukázat, že má důvěryhodnou strategii pro vyřešení problému eh, s koexistencí. Na druhou stranu eh, konkurujeme si eh, s jinými konkurenty a státy, které jsou otevřenější vůči GMO a Evropská unie nemůže zůstat v tomto ohledu izolovaným ostrovem. Vím, že Řada vědců a badatelů vyjadřila názor, že si můžeme zvolit mezi GMO a chemií. Myslí tím, že používání GMO je méně nebezpečné než používání pesticidu. Věc je tedy poměrně složitá. A mé osobní stanovisko, i když jsem pro eh, komunitární přístup, tak v tomto případě zastávající situace se domnívám, že bychom neměli eh, navrhovat eh, jedno stanovisko pro všechny, vzhledem k tomu, že většina občanů eh, je velice obezetná. Děkuji, Berstás. Děkuji, pane předsedo. Já bych poděkoval paní Lepáš za to, jak se k tomu, za ten návrh. A chtí, chci také poděkovat za to, že se dvakrát sešla se stínovými zpravodaji a za to, že nás dobře informovala o svých plánech. Jménem naší frakce zatím nemůžu eh, říct, a paní Lepáš eh, eh, ještě říkala, že přijdou nějaké pozměňovací návrhy ohledně komise. Mm, já nevím, jak se k tomu naše frakce postaví. Ještě k tomu bude mít jednání pouze, později v týdnu, ale my musíme pracovat s návrhem komise a já souhlasím eh, s tím, že my musíme posílit ten komunitární eh, přístup tak, abychom mohli opravdu eh, dobře pracovat. A já si myslím, že zpráva paní Lepáš je dobrým prvním krokem a klíčový návrh je její pozměňovací návrh číslo 8 a potom, eh, který se dále rozpracovává v článku 620. Také eh, budeme muset eh, zavést nějaká ještě možná zdravotní kritéria v rámci pozměňovacích návrhů. A také je třeba, aby členské státy v případě, že abychom zdůraznili, že členské státy jsou odpovědné za ochranu půdy, flory a fauny a návrhy eh, pozměňovací v tomto smyslu tedy by byly užitečné. Například hovořím o tom, že existuje ještě poměrně, vědecká, poměrně velká vědecká nejistota ohledně působení na životní prostředí a zdraví lidí. Potom je tady další okolnost, a sice nejsou dostatečná data o potenciálně negativním dopadu na biorozmanitost a na obyvatelstvo. To znamená, mohly by tady být negativní dopady a my to nevíme. Potom je tady eh, třetí kritérium možné a sice, že je třeba zabránit rezistenci na eh, pesticidy. To je poměrně eh, myslitelné, myslitelný vývoj. negativní dopady na životní prostředí a zdraví, pokud jde o e, neudržitelnou zemědělskou praxi, zemědělské postupy. To znamená, že my potřebujeme e, všechno tohle zohlednit v pozměňovacích návrzích a je třeba to tady ještě daleko sále projednat. Děkuji. Děkuji. Já, možná z řady jiných důvodů, taky eh, nemohu předložit eh, konkrétní stanovisko frakce. Jsme velmi bedlivě návrhy přeskoumávali. A já Korin blahopřeji k výsledkům její práce Mm, ona zohlednila eh, celou řadu aspektů, ale eh, ať už se pustíme v přemýšlení kterýmkoliv směrem, ohledně toho, jak tedy dál, tak to vypadá, že se dostáváme do celé eh, řady různých odboček nebo slepých uliček. A tím se vracím k závěru, že ten, tímto návrhem vlastně nic nevyřešíme. Je docela možné, že spíš otevíráme eh, ještě větší prostor pro eh, rozpory, spory a eh, nedosáhneme toho, co chceme a toho, co chce komise a pravděpodobně všichni z nás. A sice dobrý, odsouhlasený, smysluplný postup ohledně pěstování GMO v Evropě do budoucna. Pokud se podám, tedy vydáme touto cestou, tak eh, já se zatím nejsem jistá, jestli eh, je eh, ta práce pro tento krok vpřed dokončena. A pokusím se tedy předložit nějaké pozměňovací návrhy, abychom to dali dohromady. Já vím, že hovořím poměrně vágně, ale snažím se být upřímná a zajímá mě to, co mají na srdci ostatní. Já jsem byla na jednání sněmových zpravodajů, kde někdo říkal, že bychom to celé měli rovnou odmítnout, protože nám to žádnou právní jistotu nedává a ani víme, kam dál. A vypadá to, že se tady pohybujeme v určitých eh, kruzích a vypadá, a mně se zdá, že už jsme zase někde na začátku. Eh, uvidíme, kam se posuneme do dubna, ale možná, že vůbec nikam. Děkuji, Karty Kaliota. Ja, dankjewel. Uh, eh, ik wil mevrouw Lepage allereerst echt complimenteren met, uh, met wat zij op papier heeft gezet. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat Korin eh, za její zprávu a eh, ze všeho nejdřív hrozně velký dík na, za to, jak jste to všechno sepsala zejména, pokud jde o návrh komise, o kterém se z začátku říkalo, že se může v podstatě pouze jenom odmítnout. Zde opět mluvím za svou frakci, to je doufám jasné. A eh, je skvělé, co jste s tím paní zpravodajko dokázala udělat, protože už je to do značné míry zpracovatelný návrh, takže za to děkujeme. Pokud správně chápu návrh komise, tak e, to má být tak, že členské státy mají mít více pravomocí, což samozřejmě není vůbec špatné, zejména pokud se jim dá možnost určité věci zakazovat. Nicméně, eh, pokud se na návrh komise podíváme více zblízka, tak se více jedná, spíše jedná o přesunutí zodpovědnosti od komise na eh, směrem na členské státy. A to znamená i přesun těch případných komplikací, eh, které se mohou objevit na poli vyjednávání VTO. Znamenalo by tedy, že členské státy půjdou v uvozovkách zpět do školy a tím pádem to není žádný instrument, který bychom se měli pokoušet prosazovat důsledně. Pokud chceme eh, tyto druhy zákazu členským státům umožnit, eh, musí se jednat o eh, skutečné prostředky, kterými, se, kterými bude možné dosáhnout skutečných zákazů. A zde opět paní zpravodajka udělala obrovský kus práce. Pokud jde o zákonný zákaz pěstování GMO, tak eh, v této oblasti myslím si, že potřebujeme daleko širší právní základ, pokud jde o ochranu veřejného zdraví a tak dále. A v této oblasti si myslím, že ta zpráva potřebuje ještě posílit. Rovněž pokud jde o důvěru spotřebitelů, i toto téma je velice důležité a mělo by se více zdůraznit v této zprávě, kterou chceme předložit my jako Evropský parlament. Když se podíváme na to, že 60 Evropanů eh, je spíše proti pěstování geneticky modifikovaných potravin, tak si myslím, že i toto bychom měli zohlednit, tyto obavy bychom měli zohlednit ve své zprávě, měli bychom je brát vážně. Komise často ráda upozorňuje na to, že se zaměřuje spíše, nebo se musí zaměřovat spíše na mezinárodní obchod a tím pádem se často říká, že se nezaměřuje na národní úroveň, na zdraví vlastních občanů. Já si myslím, že kromě toho s tímto jsou spojeny určité socioekonomické problémy a to například, když se podíváme na zemědělce v Indii a to, jak padají hloub a hloub do chudoby. A ještě jeden bod vás poprosím, pane předsedo. Myslím si, že bychom i toto měli zohlednit. Děkuji. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto lei si lamenta sempre che c'è poco tempo a disposizione, eventualmente quando gli argomenti sono particolarmente importanti provveda a magari dividere. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za slovo. Chápu, že jsme v časové tísni, ačkoliv toto téma je velice důležité. Já se pokusím být co nejstručnější. Uh, protože pokud by měl text komise zůstat nesměněný, tak jsme zcela proti němu. Ovšem, pokud by se měl text řídit tím, co předložila zde paní zpravodajka, tak bychom byli pro. Provedla obrovský kus práce a e, zejména pokud jde o pozměňovací bod 5 a 4, tak a kromě nich také bod číslo 8, tak bychom dosáhli eh, velkých změn a pro tento text bychom hlasovali. Děkuji. Děkuji. Eh, kolegové a kolegyně, toto je opravdu velice důležité téma a já vidím, že jsme ani dnes nedospěli ke konci diskuse nad ním. Tím pádem bych navrhl nyní vyslyšet komisi, poté eh, další přihlášené řečníky a potom v pondělí budeme zasedat ve Štrasburku a tam můžeme v, té, eh, v diskusi na toto téma potřebovat. Eh, tam bude prostor pro dalších, dejme tomu 7 a 8 eh, řečníků. A teď poprosím pana Mika z Sanka. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych při této příležitosti chtěl říct, že to je moje první příležitost promluvit o spolupráci s parlamentem v rámci DigiSanko. Pokud jde o návrh jako takový, myslím si, že musím začít tím, že zopakuji, že tento návrh byl komisí předložen, protože chceme reflektovat na situaci tak, jak je a chceme být co nejpragmatičtější v té patové situaci, která nastala, jak už jste říkal. A snažili jsme se co nejvíce zohlednit pozice evropských občanů, a členských států EU. To abych reagoval na něco z toho, co už bylo řešeno, eh, řečeno. Děkujeme paní Lepáč za její zprávu. Jsem velice rád, že se neobjevil návrh eh, tento text odmítnout. A než se přesuneme ke všem pozměňovacím návrhům, bych rád reagoval na několik konceptů, které se ve vašem eh, textu objevují. Nejprve pokud jde o téma povinných opatření, eh, která nebyla součástí návrhu komise, tak zde eh, chápu eh, chápu důvod pro zavedení těchto opatření. Je to podobné k tomu, co jsme slyšeli od výrobu pro zemědělství. Nicméně toto bude muset komise dále zvážit. Pokud jde o ostatní eh, aspekty spojené s environmentálními dopady, tak tě mám několik komentářů. Něko, eh, nejprve eh, návrh se má zabývat věcmi, které již zatím nejsou v legislativě a které zatím nejsou hodnoceny. Tím pádem nemůžeme se začít zabývat vztahy k environmentálním nebo zdravotním rizikům, protože eh, stávající rámcový program stanovuje všechny možnosti využívání vlastně čehokoliv, co je k dispozici a co může souviset s environmentálními nebo zdravotními riziky, což má tedy řešit eh, jiná, jiná instituce a v této diskusi bychom, bychom to řešit neměli. Další věc. My eh, nevidíme žádné další důvody propojitelné se životním prostředím, které eh, by ležely v rozsahu eh, tohoto opatření. Samozřejmě my tam neformulujeme žádný, žádný jmenovitý seznam, spíše to definujeme implicitně. A k tomu musíme říct, že ten seznam, ten indikativní seznam, je v dokumentu uveden proto, abychom stanovili určitý okruh možných důvodů. A e, konec konců vždy existuje prostor pro vytvoření čehosi jako tento seznam, co by bylo součástí návrhu v pozdější fázi e, jeho jednání, ale myslím si, že nemůžeme vytvořit kompletní seznam všech možností, protože zkrátka si nedovedeme představit ani všechny situace, které mohou v daném konkrétním regionu nebo členském státu vyvstat. Abych to schrnul, eh, pokud nebude existovat eh, propojení s procedurou pro hodnocení rizik, tak ty eh, ostatní důvody jsou zcela jasně tématem tohoto návrhu. Pokud jde o problém chybějících informací, toto je pro mě velice těžké pochopit, protože správnou analýzu nemůžeme bez informací provádět a tady nelze předpokládat, že jsme provedli přijatelné hodnocení a neměli jsme pro něj žádný informační základ. Pokud jde o informace, které nejsou ve složkách k tomuto, k tomuto návrhu, opět i zde stávající program umožňuje příspěvky eh, nových vědeckých poznatků a pokud jsou tyto zjištění až po průběhu Eh, tohoto procesu. Lze i tehdy použít speciální klauzule v legislativě a zakomponovat tyto poznatky do návrhu, takže z tohoto důvodu se ten návrh měnit nemusí. Třetí skupina argumentů, pokud jde o plánování a užívání zemědělské půdy a kvalitu životního prostředí, toto je velice blízké našim návrhům v těch eh, explicitních seznamech a samozřejmě jsme velice otevření tomu, abychom našli přesné, přesné znění, přesné frázování toho, jak bychom chtěli, aby to vypadalo. Rovněž e, ve vašem návrhu je několik věcí v úvodních ustanoveních a e, chápu, že je tam mnoho věcí spojených s GMO, například koexistence nebo hodnocení rizik pro životní prostředí. Chtěl bych vás pouze upozornit, že stále probíhá práce na nových pokynech pro stanovení eh, stanovení možnosti hodnocení rizik pro životní prostředí. Já nevidím důvod, proč by to mělo být součástí konkrétně tohoto návrhu. Děkuji moc. Děkuji. Eh, pane Miko. A, děku, eh, a srdečně vás vítáme v tomto výboru, je to vaše první velké téma. Eh, děkujeme za to, co jste nám řekl. Jak už jsem říkal, v pondělí bude zasedat předsednictví, proto je velice důležité, aby tady teď přednesla svůj projev i paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechno, co zatím bylo řečeno. Já bych eh, chtěla přesto zvýraznit ještě dvě věci. Pokud změníme něco na této směrnici, to znamená, že poskytneme možnost autorizace určitého produktu nebo respektive autorizaci eh, povolení produktu na daný trh, tak to má smysl pouze tehdy, pokud toto hodnocení Eh, těch eh, důvodů z hlediska zdraví životního prostředí zahrneme do toho textu, protože pokud to neuděláme, tak se dostaneme do konkurence s EFSou. Eh, to budeme říkat, že EFSA provádí hodnocení, na základě toho Evropská komise schvaluje produkty a pokud členský stát to, toto hodnocení nedodržuje, v podstatě musí stanovit svoje důvody a nemusí být nutně v souladu s tím, co říká EFSA. Já nechci, aby zde docházelo k boji mezi těmito dvěma přístupy. Za druhé, e, otázka kontaminace. Bylo zde řečeno, že musíme v této oblasti být velice opatrní vzhledem k problémům spojených s kvalitou půdy a vzhledem k problémů pro zemědělce. Samozřejmě my jsme s otázkami kontaminace, pokud jde o nové potraviny, už dlouho bojovali. Ale mluvíme přece o Evropské unii, kde různé členské státy mají velice různé přístupy k pěstování GMO. Máme dvě možnosti. jedna koexistence a jednak eh, rozdělené pěstování, které se ovšem musí dodržovat. A v tomto návrhu to musí být přesně stanoveno. To znamená, eh, že pokud existuje členský stát, který GMO povolí, musí dodržovat zákazy ze sousedících členských států. A myslím si, že v tomto smyslu bychom měli vyvinout ještě více snahy, aby eh, se toto zohlednilo. Děkuji, paní kolegyně, ačkoliv jste neměla tolik času, kolik jste chtěla. Myslím si, že jste do těch dvou minut, které jste mluvila, snala eh, úplně všechno. Prosím, pan Zebr. Děkuji. Eh, děkuji paní Corin Lepáš, protože eh, myslím si, že tady je ještě velká nejistota, pokud jde o ty vědecké poznatky. Já myslím si, že stanovisko EFSA se tady neuvádí jenom jako to jediné podstatné a jsou tady eh, ještě další věci, které tam do toho zapadají, například ta regionální komponenta, ta je velice důležitá a já si myslím, že i z vědeckých důvodů by bylo dobré, aby členské státy měly větší prostor omezit pěstování GMO. Dále hm, další důvod jsou obavy občanů, pokud jde o eh, tu směrnici o vysazování a když vidíme, kolik procent občanů je proti tomu, eh, tak eh, bychom to měli zohlednit. Paní Lepáš hovořila o tom, že bychom ty vědecké důvody měli rozšířit také o zdravotní a environmentální aspekty. Myslím si, že je to oprávněné a členské státy by tady měly mít větší práva. Myslím si, že je to velice pragmatický přístup toho textu komise. V některých drobných částech je potřeba to ještě vylepšit, ale myslím si, že politicky je to e, dobrá odpověď na tuto otázku a musíme se dostat z této zapeklité situace, protože je utopické donívat se, že můžete nějakou členskou zemi přivnutit k tomu, aby pěstovali na svém území e, GMO a myslím si, že akceptance obyvatelstva roste Firmy mají veliký zájem na tom, aby využívaly tyto technologie a ty to samozřejmě nějakým způsobem pohání. A já si myslím, že my ukážeme sílu, pokud tady poukážeme nebo využijeme eh, princip subsidiarity a dáme tady více práv členským eh, státům nebo více možností. Takže proto eh, tento můj postoj. Děkuji. A teď tady máme člena ze STOA. Můžete se vyjádřit? Velice stručně, pane předsedo, děkuji vám za to, že jste mi dal slovo. Chtěl jsem výboru pouze říci, že podle úkolu, který jsem, kterým jsem byl pověřen, tedy že jakožto zástupce tohoto výboru ve STOA eh, jsem byl pověřen tady, abych tam poukázal na diverzitu a na to, že lidstvo by se mohlo dostat do situace nedostatku potravin v případě, kde by došlo k rozšíření různých eh, chorob, nebo škůdců, které by ničily rostliny. A čím úspěšnější eh, jsou eh, geneticky modifikované organismy, pokud jde o výnos, tak tím více je samozřejmě ohrožena diverzita druhů, je jich stále méně a tím se také zvyšuje zranitelnost vůči škůdcům a dalším problémům. Takže to je také velice důležitý aspekt. Já to také velice rychle eh, také zapracuji do našeho programu. Děkuji. Karl Schlitter má slovo. Já si myslím, že zpráva Kornely Páš jde správným směrem. Mám několik dotazů na komisi, protože mě stávající situace připadá zcela nevyhovující. Uh, Dnešní situace je taková. Aby eh, G- některé GMO dostalo zákaz od komise, tak daná země v rámci velice krátkého období musí přijít s nějakým důkazem toho, že ta konkrétní GMO je nebezpečná pro lidské zdraví anebo pro životní prostředí. A poté musí projít celé to kolečko schvalování. Jedině tak to, toho lze dosáhnout. Komis, role komise, a tuto roli komise nikdy nezastávala, má vyhodnocovat, zda, pokud dojde k tomuto krátkodobému testování, zda ten důkaz, eh, že je něco nebezpečné, bude schválen nebo ne, protože se třeba eh, jedná o případ porušení eh, environmentální nebo biodiverzifikační politiky. Nicméně komise toto nedělá. Já jsem nikdy nezažil, že by komise přijala jiné stanovisko, než je stanovisko EFSA. Nicméně se tím má zabývat, pokud se jedná o případ, kdy eh, nedochází k porušení politik nikde jinde v Evropské unii. Teď už máme nějakých 17 případů a je otázka, zda komise tady řekne ano na základě rozhodnutí EFSA nebo ano na základě čeho. A to je pro mě velice zásadní, pokud je o rozhodnutí o tomto, o tomto návrhu. Další věc. Pokud, proč, eh, proč mají členské státy, které toto chtějí využít, komunikovat eh, s měsíčním předstihem s ostatními členskými státy? Mně eh, se to nějak nepříčí, ale proč se to rozhodlo až teď? Jde o nějaký zásah lobistických skupin nebo proč? Dále je tu ten demokratizační Eh, článek. Stejně jako v mnoha zemích nejde postavit jadernou elektrárnu, proč nemůžeme eh, na základě principu demokracie použít stejnou věc zde. Například, že se rozhodne, že na evropském území se něco nesmí používat a eh, tento důvod by byl dostačující pro takovýto zákaz. Ano, děkuji. Dobře, tím tedy ukončíme dnešní debatu o zprávě paní Lepáš ke GMO a v pondělí večer ve Štrasburku budeme pokračovat. Máme na seznamu ještě další kolegy a paní Korin Lepáš jakožto zpravodajka bude reagovat na jejich poznámky. Závěreční lhůta pro posměňovací návrhy je tedy o den později, to znamená 8. března a ne 7. Bude to skutečně 8. března v poledne, v pondělí. V pondělí v 19 hodin 15 minut ve Štrasburku budeme mít zvláštní zasedání, které se bude zabývat benchmarky, Kingem a potom budeme dále vést diskuzi o GMO. Tím už se dostáváme dalšímu, k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jde o snížení skleníkových plynů v Evropské unii o více než 20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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Eh, dobře, kolegové, srdečně vás vítám na slyšení Výboru pro životní prostředí na téma snížení emisí skleníkových plynů v Evropské unii o více než 20 do roku 2020. Je to důležité téma na našem programu a také v rámci politiky a strategie Evropské unie pro klimat, ochranu klimatu. Je tady velký zájem na této diskuzi. Já bych tady chtěl srdečně přijítat paní Connie Hedegaard, komisařku Evropské unie pro oblast klimatu. Je tady stará známá v tomto výboře. Pak tady máme eh, také paní Romanu Jordan Cijeli, ona ještě přijde eh, za výbor ITRE a potom bych chtěl přivítat také komisi, tu jsem vítal vlastně, potom také samozřejmě maďarské předsednictví rady a potom vítám samozřejmě také experty, které jsme pozvali aby nám poskytli informace na toto kontroverzní téma. Jaké jsou benefity a náklady těchto věcí, jak může Evropská unie dosáhnout svých cílů a jaké má k tomu nástroje. V dalších dvou a půl hodinách budeme mít, disku, eh, budeme mít příležitost podiskutovat na toto téma. Víme, co nás čeká do roku 2050, dokonce Nejvyšší grémium se na tomto usneslo Evropská roda 80 až 95 snížení plynů. Nevíme přesně, co máme dělat do roku 2020, tam sice máme taká, také usnesení, ale nevíme, jestli jsou dostatečná a nevíme, jak se nám podaří potom zvládnout ty vysoká, ta vysoká čísla do roku 2050. V Kodani Evropská unie nabídla celému světu, že zvýšíme cíl na 30 pokud ostatní nebo srovnatelné země eh, ve světě udělají podobné. Otázka je, jestli tato strategie po Kodani ještě i nadále trvá, anebo jestli potřebujeme strategii změnit z toho či onoho důvodu. Chtěl bych rovnou přejít eh, k našemu panu zpravodaji Bas Aikutovi. Všichni máte program, samozřejmě velice nabitý a já se omlouvám za to, že budu používat kladívko a budu vás přerušovat. A panu zpravodaji dám pět minut na to, aby nás uvedl do tohoto tématu. Děkuji, pane předsedo, já vás uklidním. Nebude mi to trvat celých pět minut, protože dnešní odpoledne má být hlavně v režii odborníků. Máme tady celé spektrum odborníků, Eh, vědců, odborníků na ETS, odborníků na jednotlivé sektory, odborníků na vlivy, na dopady na zdraví a odborníků na mezinárodní kontext tohoto tématu. Dnešní odpoledne bude tedy zcela v jejich režii. My jako členové poslanci Evropského parlamentu jsme zde pouze proto, abychom se jich ptali, abychom si ověřovali, zda nám odborníci říkají opravdu všechno. Jak jste řekl, pane předsedo, cíle na, dlouho, eh, na, na dlouhou dobu máme, ale eh, konkrétně tento střednědobý cíl je velice důležitý jednak pro nás jako pro Evropu a jednak pro nás z hlediska závazku z Cancunu. Když se shodneme na tom, eh, čeho chceme docílit, bude to mít naprosto zásadní vliv na eh, naše emise skleníkových plynů. Mělo by to být 80 až 95 v roce 2050 a mělo by to být 20 až 30 v roce 2020, což nám dá 50% šanci 50% šanci splnit tu eh, normu dvoustupňového oteplení to znamená, ne, není to záruka stoprocentního úspěchu. Ale tím více se těším na příspěvek kolegů z Ecofisu. Dále se musíme zaměřit i na to, co to znamená pro naše hospodářství. Samozřejmě já jakožto člen zelených eh, rád hovořím o environmentálních lovech, protože mají obrovský vliv na naše hospodářství, ale eh, pokud je o změnu klimatu, má smysl i z hospodářského hlediska být ambicioznější. Pokud je například o importy v Evropě jako celku, e, toto je e, součástí obrovské debaty, která v současnosti probíhá, například i v souvislosti s událostmi v Africe. Například, pokud mluvíme o, 20, o zvýšení o 10% na 30%, znamená to menší import ropy. Podíváme na Eh, ceny ropy v současnosti kolem 88 dolarů za barel jsou to obrovské úspory. A všichni víme, že cena ropy už byla nad 100 dolary za barel. Dále výhody pro eh, veřejné zdraví. Samozřejmě jste, jste na to všichni odborníci daleko větší než já. Eh, s snížením emisí snížíme náklady na péči o zdraví, o nějakých 30 miliard euro, což je obrovský vliv. Musíme se tady podívat na celé, celé široké spektrum témat, co to bude znamenat pro sektory, co to bude znamenat pro regiony a pro členské fondy, eh, pro členské státy, ale musíme se zaměřit rovněž na propojení s možnostmi eh, financování z evropských fondů a na to, jaké budou výhody, které za eh, které za dodržení těchto limitů obdržíme. To jsou tedy věci, na které se budeme dnes odpoledne zaměřovat. Já se pokusím osobně velice pozorně naslouchat a na konci tohoto týdne vydáme zprávu a pak bude čas na pozměňovací návrhy a na to, abychom si jako parlament vypracovali velice silné stanovisko, tak abychom mohli na evropské úrovni, na úrovni rady a komise diskutovat se, se silnými argumenty. Děkujeme vám, přesně minutu jste nám uspořil, což je úžasné. A děkujeme vám za to. Eh, kolegyně eh, Romana Jordan je stále na cestě, takže teď poprosíme paní kolegyni eh, Kegardovou, aby nám přednesla stanovisko rady. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám za tuto eh, na nejvyšší aktuální iniciativu. Tu analýzu jsme dělali už loni a závěr byl zcela jasný. Z řady důvodů, a to sdělení znáte, takže to nemusím opakovat, eh, v tom sdělení bylo uvedeno, že ty náklady na dosažení našich cílů se zásadně zvýšily také eh, ve srovnání s tím, eh, co měly naše hlavy státu a vlád na stole, když o tom rozhodovali v roce 2008. V květnu minulého roku, eh, kromě toho sdělení jsme za svou měli pozitivní výsledek Cancúnu. Víme nyní, že přes 80 zemí má své vlastní cíle a nejenom, že je tedy zapracovali do přílohy koraňské eh, smlouvy, ale už je to součástí vyjednávání OSN. A my jsme u nás eh, spustili strategii 2020 v Evropské unii ohledně efektivního využívání zdrojů. A jejím prvním cílem první tý, je to, co komise příští týden předloží, a sice cestovní mapa k nízkouhlíkové energetice, ekonomice v roce 2050. Tam jde o to, abychom snížili emise o nějakých 80-90%. Ale zcela jasně tam také říkáme, že pokud to máme udělat tak, aby to nebylo příliš drahé, abychom efektivně vynaložili náklady, tak to musíme z 80% dělat eh, na domácí úrovni. Těch 80-90% je tam pořád na nadnárodní úrovni, ale 80% z toho by musí být, musíme dělat doma. Protože není ekonomicky smysluplné, pokud to má být dlouhodobý přechod, abychom nadále lili peníze, miliardy eur do eh, svých hlavních konkurentů, abych to tak řekla. Prostě jde o to, abychom se snažili eh, eh, ty eh, projekty dělat doma a nesnažili je kupovat ze zahraničí. To, co my k tomu eh, vydáme, eh, budou výsledky modelů. Není to nic nového, nebudou to žádné nové cíle, ale bude jasné, že tam budeme mít těch 80% z domácích zdrojů. Ukážeme tam také, kde bude třeba být v roce 2030, 40%. A zcela eh, jasně to také ukáže, že to posouzení dopadu, které posoudila příslušná komise a generální ředitelství pro energetiku a pro dopravu, vedlo k tomu, eh, nebo ukazuje jasně, že eh, v roce 2020 snížit emise CO2 o 20% není příliš nákladově efektivní. Spíš nám to ukazuje, že bychom to měli snížit o 25%. jak pokud dosáhneme těch 20%, a mm, zatím to vypadá, že to zvládneme, eh, dosáhneme těch 20% u obnovitelných energií, tak u efektivního využívání energií eh, se nám nedaří zatím, tam nejsme na dobré cestě. Ovšem, naši eh, lídři řekli, že musíme dosáhnout těchto cílů v březnu. A pokud tohle zvládneme a dodržíme všechny ostatní plány, tak eh, když eh, se eh, zaměříme na efektivní využívání energií, stejným, stejně intenzivně, tak to celkově zvýší naše mm, cíle ještě o 5%, respektive naše výsledky. Jinými slovy, přijdeme současně i s akčním plánem pro efektivní využívání energií a o dva týdny potom budeme mít ještě bílou knihu k dopravě. Z modelu také uvidíte eh, cíle eh, pro jednotlivé sektory. Kam se musí dostat zemědělství do roku 2030 a 2050, kam energetika, kam průmysl, kam doprava a tak dále. Takže tohle je také eh, tak trochu výzva pro jednotlivé sektory, aby s tou agendu přijeli za vlastní posouvaly se určitým směrem. Potom je tam celá řada nástrojů, například standardizace velice důležitý nástroj. Máme tady směrnici o e, designu eco. Potřebujeme také lepší systémy e, cenotvorby, abychom e, mohli stanovovat řádné podněty. A potom musíme danit ty špatné a výnosy e, používat pro dobré. To může vést k čistému růstu. Mimochodem eh, výroční průzkum eh, růstu, který komise eh, rozesílá tento argument také podkládá. To znamená zdaňovat víc to, co spalujeme a zdaňovat méně to, co vyděláváme. To by nám velice pomohlo. Nicméně stávající systém dostatečně podporuje inovace. Komise už navrhla minulý rok, že bychom to mohli vyřešit tím, že celou řadu povolenek v letech 2013 a 2020 eh, vyřadíme ze systému, to neovlivní eh, počet povolenek, které rozdáváme zdarmo našemu energeticky eh, náročnému sektoru, ale spíše to povede k. Nebo abych to ještě tedy vysvětlila. Kdybychom řešili jenom efektivní využívání energií, aniž bychom řešili počet povolenek, abychom snížili cenu uhlíku a e, průmyslové odvětví ví přesně, e, že to je opak e, toho, co je vhodné, protože my potřebujeme investovat do toho přechodu. Poslední věc. Příští finanční perspektivy. Tam máme jedinečnou šanci zaměřit se například v rámci Fondu soudržnosti na to, jestli by nebylo možné, abychom udělali abychom mohli cíleně používat rozpočty, aby členské státy eh, nebyly lákány mnohem více eh, do investic na, eh, do energetického, do efektivního využívání energií. A poslední věc. Minulý rok jsme dovezli za tedy ropy za o 70, dražší o 70 miliard dolarů více a, a v pátek už nám ropa stála 114 dolarů za barel. Asi všichni chápete, že když budeme používat méně energii na cestě k nízkouhlíkové společnosti, jak tomu říkáme, tak e, získáme spoustu peněz na to, abychom mohli dosáhnout těch dalších opatření. Například to nejlepší, ta nejlevnější energie je ta energie, kterou nespotřebujeme. Myslím si, že eh, ten aspekt energetické bezpečnosti bude eh, výraznější v nadcházejících měsících, nejenom kvůli tomu, co se děje v severní Africe. Děkuji eh, paní komisařce pro klimatickou akci Kony Henegor. A teď dávám slovo zástupci rady, paní Georgi Gorban, vyslankyni pro klimatické změny, která zde nahrazuje Petra Olajalše, který je teď eh, náš starý kolega a je teď je v Azerbajdžánu. Nicméně věřím, že eh, jej zde zastoupíte. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozvání ze strany předsednictví. Vidíme důležitost této debaty a důležitost ambicí, které naše předsednictví chce podpořit. Ale samozřejmě si zároveň uvědomujeme, že některé členské státy uh, mají s přijetím nových cílů do značné míry problém. Vzhledem ke složité situaci vyvstávající z hospodářské krize a z tlaku, která tato, který tato krize na členské státy vyvíjí, mají členské státy z těchto nových cílů strach. My chceme, aby debata o tomto tématu pokračovala. My to vidíme tak, že naším úkolem je poskytnout dost prostoru a příležitosti pro členské státy, aby docházelo k formálním debatám a k tomu, abychom jim dávali všechny informace, které k nám přicházejí od komise a od jiných eh, mezinárodních zdrojů. Například pokud jde o eh, zelenou knihu OECD nebo o jiné debaty probíhající na mezinárodní úrovni. Členské státy vědí, že e, tyto zprávy nejsou pouze o emisích, ale e, jsou i o hospodářství jako takovém a mohou velice úzce souviset s dosažením cílu pro strategii 2020 a dosáhnout energeticky účinnější Evropy. Plánujeme že do březnového environmentálního zasedání budeme mít e, k dispozici mnohem více informací. Pozvali jsme pana Achima Steina, který zatím pozvání nepozval, ne, ne, ne, nepřijal formálně, ale jak doufáme, tak tam přijede a poskytne nám informace o nových zprávách o um, úrovních uhlíku v Evropské unii a tím, jak doufáme, připravíme půdu pro další vystoupení paní Kony Hedegardové, tak, abychom e, ty své ambice mohli nahlížet i z mezinárodního kontextu. Rovněž, jak doufáme, budou pokračovat diskuse na nejvyšší úrovni v Budapešti na eh, neformální koncil ministrů a na základě toho, eh, jak už říkala paní komisařka, doufáme, že dosáhneme změny přístupu k tomuto tématu a jak doufáme, dojde k této změně během maďarského předsednictví a budeme mít příležitost už na eh, červnovém environmentálním konciliu uzavřít některé důležité body z cestovního plánu, které, které jsou součástí strategie Evropské unie. Děkuji vám za slovo. Děkuji. Eh, samozřejmě Rada ministrů na konci března v Budapešti a červnová rada bude o těchto tématech diskutovat a rozhodovat a já přeji maďarskému předsednictví vše nejlepší. Teď už tady máme kolegyně Romanu Jordan, nicméně ta nás požádala, abychom pokračovali. Což znamená, že se přesouváme k našim odborníkům. Nejprve pan profesor dr. Wolfgang Lucht, předseda eh, výzkumné katedry eh, Institutu pro výzkum vlivu změny klimatu v postupy v Německu. Eh, děkujeme, že jste přišel a prosím řekněte nám, proč je toto téma tak důležité. Děkuji vám za pozvání. Všichni víme, že emise skleníkových plynů způsobované lidmi zvyšují teplotu země když se podíváme na data, která máme k dispozici, nezdá se, že by tato data dosahovala maximální hodnot. Naopak stále přispívají k postupnému, eh, postupným změnám klimatu. Hovoříme přitom o oteplení o zhruba 3,2 stupně Celsia. Cíl dosáhnout oteplení pouze o 2 stupně je v podstatě politický cíl a není to cíl vědecký. Pokud jde o mezní hodnoty pro toxiny a jiné škodlivé substance, neexistují žádné mezní hodnoty, které by eh, byly vědci ověřeny jako přispívající k významnému oteplování, eh, oteplování země. Eh, rovněž nelze tomuto oteplení přiřadit žádné významné změny na poli hospodářství nebo zemědělství na zemi. Přístup Evropské unie e, ukazuje na určitou nejistotu, pokud jde o e, toto téma. Rovněž se e, zde ovšem ukazuje, že žádné cíl nelze formulovat bez lepších znalostí stávající situace. Musíme svářit několik faktorů. Možná, že teplota země tak jak se vyvíjí za několik posledních eh, set tisíců let, a to znamená i za dobu, kdy na ní působí eh, člověk, eh, se vyvíjí podle určité přirozené křivky a oteplení o nějaké dva stupně na hodnoty společnosti před industrializací nejsou nic dramatického a teplota zemského povrchu je na to zkrátka zvyklá. Za další, riziko, že se změní životní prostředí a tím pádem začne měnit naše životní podmínky, rovněž nejsou dokázané. Samozřejmě, pokud mluvíme o zvýšení do dvou stupňů, mezi dvěma a třemi stupni jsou tyto změny už velmi patrné, nad tři stupně jsou kritické. Pokud jde o náklady eh, způsobené eh, škodami, tak musíme zvážit, zda se pohybujeme na hranici, kdy náklady na snižování eh, teploty zemského povrchu nepřevyšují náklady na odstraňování škod. Nicméně, pokud jde o zvyšování teploty, musíme se zaměřovat zejména na vyšší zeměpisné šířky, kde jsou tyto dopady nejpatrnější. E, musíme si uvědomit, že dojde ke zvýšení objemu a intenzity srážek, e, změní se atmosféra nad oceány a tím se změní systémy výměny tepelné energie a srážkového koloběhu na Zemi. Zvýšení atmosférické koncentrace CO2 povedou ke zvýšení acidity oceánu, která bude smrtelná pro mnoho mořských organismů. A pokud jde o komplexní systémy, jako je systém klimatu země, eh, tyto systémy mohou existovat v mnoha různých fázích, bez jakýchkoliv fází přechodových nebo varovných mezi nimi z historie klimatu země víme, že tyto různé fáze existují, ale nevíme, které, jaké jsou ty prahové hodnoty, které povedou k okamžitým změnám klimatu. Vidíme to trošku na například změnách monzunových dešťů, případně na odstávání ledových ploch na jižním a severních pólu. Pokud jde o rozsah severského ledu a jeho odtávání, přičemž se očekává jeho kompletní zmizení, pokud se oteplení země e, udrží nad hodnotou 1,5 stupňů Celsia. Podotýkám k tomu, že e, severský a jižní led e, utváří charakteristické znaky zemské atmosféry. Pokud jde o grónský led, o kterém se myslelo, že nezmizí, pokud nedojde k oteplení většímu než 2 stupně, naopak nyní vykazuje možnost zmizení, pokud dojde k oteplení mezi jedním a jedním a půl stupněm. Opět zde v důsledku toho dojde ke zvýšení mořské hladiny o e, několik metrů. Oteplení bude mít velké důsledky i na biodiverzitu na Zemi, přičemž opět Eh, při oteplení 3 stupně Celsia a více bude velké množství živočišných druhů stát před rizikem naprostého vyhynutí. Pokud mluvíme o amazonském deštném pralese, opět při oteplování hrozí jeho eh, zmizení a pokles eh, vodní hladiny v této oblasti, což bude mít velké dopady na oceány a vůbec celosvětové klima. V Kanadě a na Sibiři hrozí Eh, odlesnění, rozšíření travnatých ploch, ploch a tím pánem větší rizika spojená s požáry a s naprostou neúrodou půdy. Pokud jde o soci, sociální dopady, eh, jde především o zvyšování maximálních letních teplot, o změnu srážkových eh, vzorců a o zhoršení životních podmínek, zejména v oblasti, v oblasti tropů. Na závěr několik bodů. Stále panuje určitý stupeň vágnosti a nejistoty i mezi vědci, to znamená, nelze přesně definovat nejhorší možné případy. Samozřejmě to souvisí s dostupnými prostředky pro analýzu změny klimatu. Za druhé, náklady spojené se snižováním E, zemské teploty mohou být mnohem vyšší než náklady spojené s, se škodami, které toto oteplování způsobí. Dále e, existuje obrovské riziko zvyšování morské hladiny, jednak související s otáváním severského a jižního ledu, jednak se zatopením níže položených oblastí. Dále Oteplování v důsledku lidské činnosti eh, je velice zásadní věc. Může vyžadovat i nutnost eh, extrahovat uhlík z atmosféry. Za další, eh, přesnou míru oteplování zemského povrchu můžeme určit pouze přibližně. Skutečná změna teploty zemského povrchu může být méně a nebo i více než 2 stupně Celsia. Za další, pokud se eh, teplota zemského povrchu zvýší o více než 2 stupně Celsia. Eh, není, nebude to mít příměr v nedávné zemské historii. Tím pádem může dojít k velice rychlým a velice výrazným změnám klimatu, které jsou rovněž bezprecedentní. Nezdá se pravděpodobné, že z tohoto důvodu by došlo k takovýmto výrazným změnám v lidské společnosti. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Co to tady znamená 2%? Pardon, 2 stupně Celsia, toto jsme tady slyšeli. A teď se podíváme eh, na pana Niklase Höneho z eh, institutu Ecofis. A tady se zmíníme o makroekonomických nebo uslyšíme o makroekonomických dopadech zvýšení cíle na 30 Děkuji, eh, dámy a pánové, děkuji za příležitost předložit vám eh, některé podklady k tomuto tématu. Budu se eh, budu hovořit o těch, o třech tématech v zásadě. Jaký podíl bude mít EU, pokud se shodne na svých cílích? Co to znamená? Globální emise eh, by museli dosáhnout, by museli kulminovat před rokem 2020 a potom eh, do roku 2050 by museli eh, se dostat na polovinu globální emise tedy. Jak to rozdělit mezi jednotlivé země? Někteří lidé říkají, že by se to mělo rozdělit na občany. Někteří říkají, že eh, země s vyššími historickými emisemi musí snížit více než ty, eh, které mají teď eh, nízké náklady a tak podobně. Čili tady jde o to spravedlivé rozdělení. My jsme se touto otázkou zabývali v rámci zprávy, čtvrté zprávy pro IPCC a spolu s kolegou jsme tedy se zabývali celou řadou dílčích studií a zjistili jsme, že Industrializované země by musely snížit emise o 25 až 40 do roku 2020 oproti roku 1990. To je číslo, které už zapadlo. Je to číslo, které se často v mezinárodních vyjednáváních používá, takže 25 až 40 pro průmyslové země. Padají individuální eh, návrhy vyšší i nižší, ale tohle je průměr. Použijeme stejnou metodiku pro EU samotnou, tak dostaneme se ke 30 až 35 co by, eh, toho, co by se spravedlivý podíl. IPCC tohle neříká. Ve zprávě IPCC eh, se konstatuje, co je nutné dlouhodobě a sice minus 80 až minus 95 do roku 2050. Slyšeli jsme, že to snížení musí být eh, z 80 domácí a zbytek offsety. Eh, svět eh, v roce 2050 by tedy měl hm, mít o polovinu méně v emisí a to bude asi velice těžké bez offsetu. Otázkou tedy je, jestli domácích 80% vůbec bude stačit. Podle naší analýzy tedy eh, spravedlivý podíl je, EU e je alespoň 30% do roku 2020. A teď jde o to, jak správně eh, smíchat eh, v emisi skleník, nebo ty cíle v emisí skleníkových plynů, obnovitelných energiích a snížení emisí. Pokud děláte více to u obnovitelných energií a více u efektivního využívání, tak u emisí vám to pomůže. My jsme slyšeli, eh, že eh, v jedné oblasti jsme eh, na tom dobře, v jiných méně. Pokud, budete, pokud budeme předpokládat, že ty cíle dva budou naplněné, tak pokud jde o skleníkové plyny, tak tam bychom se do roku 2020 mohli dostat o 20% níž než oproti roku 1990. My jsme dokonce spočítali, že by to mohlo být i o 30%. To by byly ty naše eh, domácí emise. Pokud jde o offsety, tak tam ty cíle by mohly být ještě přísnější. Je také důležité, že když eh, se uplatní ty cíle u obnovitelných energií a efektivity, tak to hodně ovlivní eh, celý sektor ETS a museli bychom tedy upravit ty stropy na povolenky, aby to dávalo smysl. Takže eh, přísnější strop na ETS, eh, to by bylo v souladu s našimi cíly, pokud jde o obnovitelné energie a eh, emise. A potom ekonomické dopady toho, když se dostaneme na těch 20% snížení skleníkových plynů. Pokud se podíváte na jednotlivé studie, záleží víceméně na pohledu, eh, které, eh, ze kterého se studie dívají. Pokud se dívají na celou ekonomiku, tak možná, eh, tak je zřejmé, že některé sektory budou mít větší náklady, některé menší náklady. A komise vypočítala 81 miliard nákladů navíc. Pokud se na to ale podívat z jiného pohledu, například mm, pokud se ty náklady budou tedy eh, zmírňovat ze spora nahoru, tak je eh, zřejmé, že efektivní využívání energií může dlouhodobě hodně pomoci. Dokonce to může i eh, vyvážit ty náklady toho, když se posuneme směrem ke 30%. Takže z tohoto pohledu v podstatě nás ten posun ke 30% nebude stát tolik. Minulý týden jsme dokonce byli svědky i studie z toho postupického institutu, která ukázala, že že eh, hospodářsky významně získáme, když se posílíme, po, posuneme těm 30%, protože to podnítí inovace i trhy. Takže tady opravdu eh, máme poměrně eh, rozdílné posouzení toho, co to bude stát, jestli to půjde do plusu nebo do mínusu. Co krátkodobě? Pokud myslíme vážně to snížení o 80 až 95 tak kolik bychom měli snížit do roku 2020, eh, které by nás eh, v dlouhodobém eh, výhledu stalo co nejméně. A studie ukazují, že by to mělo být minus 25 až minus 30 tak aby nás to do budoucna potom nestálo tolik a dosáhli jsme toho cíle k roku 2050. Dále je tady energetická bezpečnost. Méně používání energií, méně dovážení fosilních paliv ale naopak vyšší domácí investice. Takže všechny studie v zásadě ukazují zlepšení eh, v oblasti energetické bezpečnosti. Další věc jsou pracovní místa. V některých eh, odvětvích přijdeme o některá pracovní místa, ale celkově bychom měli mít eh, čistý nárůst počtu pracovních míst. Komise hovoří o dvou milionech, jiné studie o šesti milionech. Další věc je lidské zdraví. A potom jde také o poslední věc, a sice eh, vyhnout se poškození životního prostředí. Takže mm, celkově bych řekl, že hospodářské, eh, tedy eh, ty ekonomické ukazatele ukazují ve prospěch přísnějšího cíle. Samozřejmě záleží na pohledu, ale důležité je, aby bylo, byl jasně stanovený politický cíl a e, jistota toho, kudy se půjde, rozhodně náklady sníží. Děkuji vám. Děkuji, pane doktore Hene, za tuto úvahu. A já předám teď slovo panu Büternerovi, který je ředitelem výzkumu trhu s uhlíkem v Bloomberg New Energy Finance. A od něj eh, se dovíme něco o systému obchodu s emisními povolenkami a to, jak by ho to zvýšení z 20 na 30 ovlivnilo. Máte 7 minut. To speak, I hope you can hear me now. Um, the, the title of my, my uh, talk Děkuji, pane předsedo. Téma eh, mé přednášky jsou cíle 20 nebo 30 v rámci strategických cílů. Eh, nejprve několik klíčových poznatků, pokud by mi na konci náhodou došel čas a pak je trochu rozvinu. Za prvé otázka, eh, bude 20% nebo 30% cíl účinný? Odpověď nesporně ano ukázalo se, že jsme efektivní na poli redukci emisí od roku 2008 do roku 2009. Tam emise poklesly zhruba o 5,5%. A e, tam tehdy jsme měli cenu e, zhruba e, zhruba 30 euro za tunu, což znamená poměrně výrazné úspory. V letech 2008 až a pardon, předchozí cifry platily pro 2007 až 2008. E, v letech 2008 až 2009 se emise snížily o 11 e, Samozřejmě hodně z toho bylo způsobeno hospodářskou krizí, ale e, pokud jde o statistiku a vzhledem k tomu, že jsme kontaktovali vlastně všechny energetické společnosti, které nám řekly, že nyní mění své investiční rozhodnutí, pokud jde o typy eh, elektráren, které staví eh, a které výrazně reflektují současnou i budoucí cenu uhlíku. Důležité je, zda toto řešení je eh, nákladově výhodné Jednak, eh, o tom už mluvil pan eh, kolega Grabl, eh, což jsou tady úniky, a o tom už se nebudu zmiňovat, ale další důležitá věc je, do jakého, do jakého rozsahu by se uhlíkový trh měl zabývat prosazováním nízkouhlíkových technologií. Nebo zda, a zda by tedy měl šroubovat cenu uhlíku hodně vysoko, anebo zda by měl a cena uhlíku být umírněná a peníze získané by se měly používat na podporu nových technologií. Samozřejmě otázka, zda chceme zatížit eh, energetiky a spotřebitele energií eh, vysokou cenou uhlíku eh, výměnou za podporu nových technologií. To je otázka. Další klíčová věc je, abychom se nezaměřovali pouze na rok 2020, prosím. To je apel na všechny zde v místnosti. Zásadní cíl je rok 2030 čísla analýzy, které já budu prezentovat, tak z nich uvidíte, že cíle pro rok 2020 nemají v podstatě žádný vliv na konečné výsledky. Ale to, co se stane mezi lety 2020 a 2030, bude naprosto zásadní, zejména pokud jde o strukturu uhlíkového trhu. Za další, trh je velice složitý nástroj, který musí být velice pečlivě nastaven, pokud například o přístup k mezinárodním úvěrům, eh, interakce s dalšími strategickými nástroji, například cíly pro obnovitelné energie a tak dále. Takže to jsou ta klíčová sdělení, která pro vás mám. A eh, v podstatě my už máme takový ekonomický model eh, toho uhlíko, obchodu s uhlíkem, na kterém jsme spustili takové tři modely. Eh, pokud mluvíme o 21% eh, eh, v roce 2005, Přetransponuje se nám to zhruba případně do roku 2020 velice podobně, ale jak už jsem říkal, velice důležité je to, co bude po roce 2020 a ne co je před rokem 2020. To znamená, jednak máme ten scénář lineárního vývoje po roce 2020 z 20%. Poté máme ten 35% cíl, který ovšem se vyrovná, který opadne po roce 2020. A třetí scénář je kontinuace toho 34% snižování stejnou měrou i po roce 2020. A výsledky jsou velice různé. Museli jsme samozřejmě eh, dělat určitá rozhodnutí, o kterých zatím nic nevíme, například přístup k importovanému zboží, ceny energie a tak dále. Ale pokud jde o cenu uhlíku, ta se vyvíjí podle toho, jak daleko do budoucna se trh dokáže podívat. Zatím eh, o tomto nemůžeme mluvit, protože trh eh, se pohybuje na škále 5 až 10 let dopředu a s tím tím pádem nemůžeme pracovat. Eh, pokud jde o 21% cíl a pokračování lineárním tímto způsobem, odhadujeme, že v roce 2020 bude cena uhlíku 48 euro za tunu. Pokud jde o ten 35% cíl, dojdeme k 58 eurům za tunu a třetí scénář 90 až 100 euro za tunu v roce 2020, což je velice agresivní cíl. Tady ta 34% eh, redukce lineárně pokračovaná po roce 2020. Pokud jde o mezidoba snižování, tam se nám podařuje dosahovat eh, cílu, které si stanovujeme, ale vzhledem k limitům importu jsou ty skutečné hodnoty o něco nižší. Velice zajímavý důsledek toto má na eh, energetiku, na energetický segment. Eh, více než 85 redukcí eh, bude pocházet právě ze sektoru energetiky. A vidíme zde zajímavé, zajímavé výsledky. Nejdůležitější je, že plyn, který nám pomáhá se dostat blíž k tomu 21% cíli, již nebude dostačovat proto abychom se dostali k tomu 34% cíli a dále. A v těch modelech je velice jasně patrné, že ačkoliv se podíl plynu zvyšuje, kde možná máme určitou jistotu dodávek, se tento začíná nahrazovat eh, uhlím a lignitem a eh, ukládáním uhlíku. Rovněž se zvyšuje podíl obnovitelných energií ale výsledky jsou velice zajímavé, zejména ve chvíli, kdy vidíme, že eh, plyn má v těch agresivnějších cílech jenom marginální příspěvek. A eh, tímto to asi, pane předsedo, ukončím a zůstanu v sedmi minutách. Děkuji, pane doktore, to bylo velice zajímavé. A teď bych předal slovo profesoru Michaelu Krabovi, jak už bylo řečeno, bude hovořit o takzvanému carbon leakage, to znamená uniku uhlíku. Prosím, máte slovo. Push the button. First the Takže nejdříve pokud jde o uh, posun uh, nebo odsun průmyslové výroby v reakci na ceny uhlíku. Začnu konkrétním příkladem. V makroekonomickém vnímáno je to poměrně eh, drobný fenomén, je to méně než 1% HDP. To se odstěhuje. Pokud jde o ekologické dopady, tak je to pořád poměrně skromné. Můžeme hovořit na nejvýš o, několik proce- o několika procentech eh, evropských emisí, které se nám odstěhují do zahraničí, ale pro některé klíčové sektory to je poměrně signifikantní. A pokud jde o to, jakým způsobem nastavíme efektivní e, systém obchodování s emisemi, tak je to e, klíčové. A myslím si, e, že to, jak se zareagujeme, zareaguje teď, tak to postaví evropský, nebo staví evropský průmysl proti průmyslu jinde, tak jak to není nutné. Takže teď se podívejme na ty eh, klíčové eh, sektory. Já si myslím, že u, jenom u jednoho sektoru je eh, velice důležité zásadně změnit stávající strategii. My jsme se zabývali šesti nebo sedmi sektory, kde si myslíme, že jsou velké potenciální důvody k obavám. Posoudili jsme to podle toho 30% scénáře a tam jsme viděli, že ten seznam se v zásadě nerozšíří. Jedná se o základní energeticky náročné, eh, náročná průmyslová odvětví. Já budu hovořit v podstatě jenom o třech odvětvích, eh, která jsme podrobně zkoumali. Jedná se o hliníkárenství, to eh, reprezentuje energeticky náročný sektor a myslím si, že v současné době nemáme lepší řešení než to, eh, které je na stole. Nebudu zacházet do, všechny, do všech podrobností. Je to složité, ale je to tak. Takže eh, díky tomuto eh, se budu zabývat většinou kromě hliníku, cementem a ocelí. Může to znít nudně, ale tyto dva sektory představují více než třetinu evropských výrobních emisí. Každý z nich eh, vydá eh, více než letectví, eh, cemen a ocel na globální úrovni pětkrát více dokonce. A pokud se podíváte, jakou politickou snahu vkládáte do leteckého průmyslu, tak je logické, že se musíme zamýšlet i těmito sektory. Začnu u cementáren, protože je to nejjasnější a myslím si nejbezprostředněji důležité. Proč? Částečně protože je to tak trochu jako elektřina, ale ne úplně v důležitém ohledu. Jedná se, eh, jedná se o, o položku neobchodovanou příliš mezinárodně, protože je to těžké na přepravu a drahé, ale je to zdaleka uhlíkově nejintenzivnější komodita a dostatečně citlivá, pokud, přijde, pokud bude uhlík dostatečně drahý, tak to překoná problémy s náklady na dopravu. Takže dát všem cementárnám povolenky bez ohledu na to, kde jsou, a na to, jestli, jestli je tam v riziko toho vystěhování do zahraničí, tak to by dávalo smysl. Bohužel, Cement je také nejméně kapitálově náročné odvětví ze všech těch energeticky náročných odvětví. A vede to k tomu, že ty ceny uhlíku by nakonec, nebo, nebo by to dávalo smysl, pokud máte cementárnu někde u, eh, při, eh, u přístavu, eh, tak tam by, bylo, tam by dávalo smysl potom snížit vlastní výrobu a dovážet ten slínek od někud jinut. Abychom, to vy, eh, abychom eh, tohle vyřešili, to dilema, tak tam máme eh, novou klauzuli v tom prosincovém rozhodnutí o úpravách ex post. To znamená, že když snížíte výrobu o více než 50%, tak budete mít jiný počet povolenek. Tyhle povolenky vlastně nikdy nebyly, tyhle povolenky ex post se nikdy nepoužívaly ale smysl to dává. Když neutraliz... protože jiným způsobem eh, neutralizujete veškeré podněty pro zefektivnění provozu eh, cementáren. A potom, vzhledem k tomu, že eh, vnitrozemské cementárny jsou chráněné před tou konkurencí, tak ty by v podstatě dostali ty peníze eh, zadarmo. A já bych odhadl, že, eh, ty, že se jedná o objem nějakých 20 eh, miliard dolarů během třetí fáze. To tedy obnáší uh, určitou problematiku. A schrnul bych, že stávající náklad, tedy stávající návrh by byl, že bychom tam měli uh, kombinaci toho, že by přeci jenom dostali něco eh, eh, zdarma, byla by tam ta uhlíková politika a ale nevím, jestli bychom se tam chtěli eh, dostat. Nechci znít naivně, ale je mnohem jednodušší naiv, naiv, je to možná jednodušší. Měli bychom to nastavené i jako stávající ropný průmysl. Bude to zcela kompatibilní s VTO Měli bychom tam prostě stávající povolenky od osvobození od daní a VTO rozhodně nechce být eh, v cestě eh, smysluplné politice a je to zcela eh, kompatibilní, stejně jako jsou kompatibilní spotřební daně se systémem VTO. Asi přeskočím o celárenství, tam je to trochu složité. Nemyslím, že tam máme jistotu bez toho, aby, aniž, abychom znali plnou cenu uhlíku. Nicméně tady zásadní strategická otázka, ať tou skončím. Pokud budeme chtít, aby některé regiony eh, se eh, posunuly k ambicioznější politice, a očekáváme, že eh, budou pro některé konkrétní kroky, jako, jsou, jako je přerozdělení povolek a tak podobně, tak já politicky nevidím, eh, že by byla vlastně možnost, aby se Evropská unie politicky více tady semknula. Když se podíváte na tu eh, nepříjemnou situaci, kterou máme například v cementárenství. Já si myslím, že eh, ten stávající cíl bychom mohli tedy vnímat jako příležitost posunout se vpřed v, tomto, eh, v této konkrétní oblasti. Děkuji. Kolegové, teď jsme si vyslechli čtyři vynikající prezentace. A teď máme půl hodinu na dotazy. A já dávám eh, slovo i jako první eh, Jordaně. To Romaně, pardon. Děkuji, jo. A dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegové, já bych se chtěla omluvit za prvé že jsem přišla pozdě. Bohužel jsem musela zrovna, zrovna hlasovat na ITRE. A jak asi víte, eh, eh, hlasování je na, vždycky na prvním místě pro europoslance. Takže teď jsem rád, že už můžu být tady a účastnit se debaty. Jenom několika eh, strovy, slom, slovy bych uvedla, co se děje na ITRE. Protože, jak asi víte, klimatické změny jsou vnímá svůj jako problém v rámci politiky životního prostředí. A jsou vnímány jako výzva v rámci tvorby průmyslové politiky, politiky pro dopravu, výzkum a tak podobně. Proto za to téma zodpovídají, eh, zodpovídají jak Envy, tak ITRE. A tímto způsobem eh, chceme zajistit, abychom se dotkli různých aspektů tohoto eh, horizontálního problému. Takže eh, budeme mít k tomu dvě slyšení. Tohle je to první a to druhé bude eh, pořádat i 17. března od 9 do 12.30 a jste na něj vřele zváni. Návrh mé, mého stanoviska už je eh, hotový. A já jsem eh, při něm vycházela z toho, že už teď máme nějaké cíle. To jsou ty dvacítky do roku 2020. A eh, my všichni potřebujeme stabilitu a důvěryhodnost. Víme, že emise musíme snížit eh, z 25% na 40%. Čili když jsem se zamýšlel na tou debatou tady, tak si říkám, že nemusíme ztrácet eh, cenou dobu, abychom se bavili o tom správném číslem, jestli je to 25 nebo 32 nebo 34. Ale musíme eh, nalézt eh, stávající instrumenty, které dobře nefungují, a nahradit je možná dobrými instrumenty. Tak, abychom dosáhli nejenom těch 20, ale abychom mohli jít dál. Nestrácejme čas čísly, prosím. Pokusme se uh, nalézt vhodné instrumenty. U ITRE si musíme odpovědět na několik otázek. Za prvé, například, co znamená, že eh, cena emisí je teď nižší než před hospodářskou krizi? Nebude eh, tedy těžké eh, ty investiční eh, zdroje získávat, nebo ještě těžší než předtím? Proč to je? Máme tady vysoké ekologické standardy? Nebo jsou tady nějaké další důležitější důvody? Dále, jaké nejlepší způsoby existují k dosažení těch našich cílů? Je to efektivní využívání energií? Proč je to tady tak těžké? Co máme udělat, abychom efektivněji využívali energie? Co podpořit? Potom je tady další věc. Máme už teď 3% eh, cíl eh, na financování výzkumu. Proč jsme od něj tak daleko? A jak dosáhnout tohoto cíle? A jak to použít? Co by instrument k tomu, abychom se dostali k nízkou uhlíkové ekonomice. A tak dále, a tak dále. Nechci tím příliš zdržovat. Závěrem už tedy jenom řeknu, že tady opravdu musíme uspět. A uspěním nemyslím jenom úspěch uvnitř Evropy, ale i na mezinárodní úrovni. Děkuji. Děkuji, Romano. Romani Jondan Cizeli. Vím, že eh, vy přinášíte velký příspěvek do této debaty a, a výbor pro průmysl rozhodně se eh, angažuje v této otázce. Tak, teď tady mám eh, pět přihlášek do debaty v prvním kole. Já vás prosím, abyste se vešli do jedné minuty a potom naši odborníci mohou následně zareagovat. Salvatore Tatarella první. Minuta troppo breve. Comunque, il... Minuta to je příliš krátký čas, ale když nic jiného, tak až, aspoň minuta. Na těchto zasedání na těchto zasedáních neustále opakujeme, že by svět byl lepší, kdybychom měli nižší emise, a tady se jistě shodneme, svět bez emisí, to by byl ráj na zemi a všichni bychom v něm rádi žili. Ta věta je pěkná, ale pro politiku to nestačí, potřebujeme nástroje. A proto bych chtěl položit otázku. Nebylo by konkrétnější a užitnější, užitnější, kdybychom řekli, jaké nástroje, metodologie, strategie potřebujeme, jaké technologie, jakou vědeckou práci potřebujeme k tomu, abychom dosáhli cíle, cíle které všichni chceme. Jmenoval bych jedno jediné číslo. Ty země, které jsou nejvíce znečištěné, jsou ty, které nejvíce vydávají na vědu a výzkum. A my bychom chtěli, aby výdaje na vědu a výzkum byly právě zvýšeny i tady v Evropě. Dobře, to je zajímavé, čím eh, více vědy, tím více emisí, to je zajímavé, to by se mělo prověřit, jestli je to opravdu pravda. A slovo má další řečník, pan Prody. Děkuji, pane předsedom. Velmi stručně, plán A je ten, že chceme vytvořit systém, kde po celém světě se budou kontrolovat emise, to je náš cíl. A pokud ho chceme dosáhnout, tak, a tady se odvolám na to, co říkal pan doktor Turner, měli bychom vytvořit systém, který bude dostatečně jednoduchý. Myslím si, že systém komise, který je rozdělený na odvětví, není udržitelný protože my bychom se vlastně vzdávali trhu jakožto nástroje na přidělování jediný, těch jednotlivých eh, kvót, toho snížení. Potřebujeme jednodušší systém, a to takový systém, eh, kde přímo u zdroje budou hodnoceny všechny spaliny. Eh, musíme to udělat tak, aby ten tržní mechanismus fungoval Děkuji. Pan Rasi. Uh, uh, uh, Děkuji. Já bych se chtěla zeptat profesora Graba. Vy jste řekl, že máte představu o určitých specifických přístupech pro jednotlivé sektory, konkrétně pro, pro ocelářství, ale neměl jste často říci. Ehm, takže můj dotaz. Mohl byste prosím představit eh, svůj názor na tento konkrétní sektor? Děkuji. Děkuji. Richard Sejva. Děkuji. Um, mě by zajímalo, nebo překvapuje mě, že tato, nebo skupiny v parlamentu Chtějí, abychom ten mechanismus ETS ještě zpřísnili a to jsou ti stejní, kteří říkají, že u komodit eh, trh vlastně nefunguje. Je to takový umělý trh, který vytváříme se všemi těmi problémy, eh, kolísavými cenami a já si myslím, že to je v podstatě eh, základ té problematiky. A klíčová otázka je, jak dosáhneme eh, z cíle dvou stupňů a já si myslím, že to snadněji nedosáhneme tím, že z 20% uděláme 30%, eh, protože ty eh, země, které nemají systém na hlavu, to jsou ty, kteří vlastně mají největší investice do ekologických technologií. Já bych chtěl položit otázku, jak chcete podporovat tento cíl, aniž bychom to udělali z těch 20% na 30%. Dankeschön. Děkuji. Karl Schröte. Já mám eh, dvě otázky. Jednak pro pana Ropa. Jednak eh, pokud jde tedy o to technologický aspekt, jiné možnosti než ETS, například eh, možnosti per capita, například různé ty extrakční poplatky děleno populací napří- a, a tak dále. To znamená, společnosti to zaplatí, ano, ale rozdělí se to mezi všechny lidi, což je jaksi sociálně lepší způsob jak eh, poskytnout chudším lidem možnosti investovat a zbavit se zá, energetické závislosti. A za druhé pro pana Turnera, ano, investovat proč ne, ale potřebujeme určitý logický přístup, například pro řešení nezaměstnanosti. Jaké možnosti vy vidíte v oblasti zlepšování energetického sektoru? Například loni jsme tam viděli nárůst nějakých 0,7%, takže jak to vidíte, kompatibilitu nezaměstnanosti a velké redukce emisí? Děkuji. Děkuji, Linda McKevin. Děkuji, pane předsedo. Já bych si chtěla několik věcí ujasnit. Začala bych Gajem Turnerem. Vy jste zmínil, že ten 20% cíl pomůže eh, segmentu plynu, ale ten 30% eh, ta cíl už ne. To znamená, říkáte, že když půjdeme na 30%, tak už není plyn to nejlepší, co můžeme použít v energetice. A e, také jste říkal, říkal, že těch 30% by způsobilo nárůst podílu uhlí a lignitu. Je to, je to opravdu tak? Já bych si to jenom ujasnila. A poté pan Grabr, když mluvil o cementárenství, z toho, co jste říkal, mně přišlo, že v podstatě existuje politika poskytnutí volných povolenek pro cementárenství, eh, což už existuje a vy říkáte, že to je špatný nápad. Je to tak? A Eh, ráda bych slyšela také, co navrhujete jako alternativu pro sektor cementárenství. Děkuji. Kolega Aikut, eh, jen velice stručná otázka pro pana Luchta. Ehm, samozřejmě ty procesy se nám obnoví v roce 2014 a hodně se mluví o zprávách, které z tohoto vzniknou. Ehm, Jaké myslíte, že budou závěry a nové směry z této zprávy? A potom pro pana Hornera, mohl byste prosím eh, trochu více rozebrat možnosti eh, spravedlivých poměrů mezi ETS a jinými prostředky? Pro pana Terna pak eh, ty ceny uhlíku, které jste zmiňoval a to, že mají vliv na celkovou situaci. Díváte se také na to, jak jaké ceny uhlíku by byly zapotřebí, aby ta situace v budoucnosti, dejme tomu, byla individuální. Vy jste mluvil o letech 2008-2009, ale jak by to mělo vypadat do budoucna? Například, co bychom měli stimulovat? A poslední otázka pro profesora Graba. Je jasné, že stávající systém ETS představuje spoustu problémů, ale komise samozřejmě hledá mm, různé možnosti úpravy tohoto systému tak, aby ty úpravy nebyly příliš razantní. Například eh, to, že by se pozastavily povolenky a tak dále. Můžete to nějak komentovat? Děkuji. Já sám mám také dvě nebo tři otázky. Pan doktor Tanner říkal, že rok 2020 není tím nejdůležitějším rokem, důležitější je rok 2030 a pan doktor Höne předtím říkal, eh, že vrchol eh, oxidu uhličitého, emisí oxidu uhličitého musí být eh, před rokem 2020, protože jinak se nám nepodaří dodržet ty 2 stupně Celsia, tedy aby to nestouplo o 2 stupně Celsia. Takže mě by zajímalo, co je tedy důležité, toto desetiletí nebo to příští, protože to je velice důležité pro všechny ty hráče na, na trhu nebo um, zkrátka mimo, mimo, jestli eh, je možné to všechno dohnat ještě v příštím desetiletí, nebo jestli už je to všechno ztracené, nebo jak to tedy vypadá. A potom by mě eh, také něco zajímalo k oceli. Eh, mohl byste to ještě osvětlit, pane Grabe, jak to tam přesně vypadá a potom také ta otázka, která tady zazněla, pokud tady budeme mít snížení o 34%, eh, pokud jde o zemní plyn a ty ostatní eh, paliva, máme tady jako takovou žádoucí alternativu eh, obnovitelné zdroje energií, ale tady jsme zatím ještě nedosáhli našich cílů a pokud tady ještě budou další podpory, tak se budeme vylepšovat než těch 20% eh, v roce 2020, takže je tam ještě velký prostor. Nebo, pardon, je tam ještě mnoho toho, co musíme eh, vypracovat za nové technologie. Jsou to všechny otázky. Já jsem chtěla požádat o to, aby rozvinul ještě to, tom ocelárenství, ale vy už jste to řekl. Ano, takže eh, o tom ocelárenství už to tu zaznělo třikrát, to znamená, protože Evropa je poměrně významným hráčem na poli ocele. Takže začneme opět od vás, pánové. Dvě až tři minuty, prosím, pro vaše komentáře. Děkuji. Takže ptali jste se na páté hodnocení z roku 2014 a směry po něm. Zatím se na této zprávě pracuje a e, budou existovat určité přemostěvací zprávy, například zpráva o obnovitelných zdrojích energie, které výjdou e, zhr- e, někdy v tomto létě, bude to zhruba tisícistránkový dokument. Ve zprávách v roce 2014 budou v podstatě hlavní tři věci. Jednak eh, tato zpráva bude založena na ještě kvalitnějších výsledcích, protože dosáhneme do té doby větší přesnosti vědecké práce. Eh, ty závěry nebudou o tolik jiné od minula, ale budou přesnější, budou postaveny na lepších základech. Za další, změna klimatu se bude nahlížet ve celém spektru eh, aspektů které pro lidstvo znamená. A za třetí, to je moje očekávání, zde budou daleko lépe uvedeny náklady spojeny s nápravami a s jakci akceptováním změn klimatu. Abychom si to mohli porovnat, a budou zde nastíněny možné cesty technologického vývoje, které nám pomohou se s novou situací vyrovnat. Za další, Padl dotaz maximální hodnot CO2. Když se na to podíváme z rozpočtových hledisek, tak eh, mluvíme o nějakých dvou, trili, dvou, dvou bilionech tun eh, uhlíku do roku 2050 a eh, pokud se pohybujeme na této trajektorii, tak by to opravdu znamenalo, že musíme dosáhnout nulových emisí ještě před rokem 2050. Takže otázkou v podstatě je, kolik, toho, kolik těch emisí si chceme schovat na později. Takže eh, v podstatě, když snížíme o více nyní, můžeme eh, to snižování snížit později. Eh, obecně, já si myslím, že změna klimatu je pouze vrchol ledovce a e, velký problém je řídit toky materiálu v lidské společnosti. Jednak se totiž jedná o problémy e, spojené s extrakcí materiálu, například s biomasou, e, která způsobuje transformaci zemědělské půdy, ale změna klimatu souvisí s odpady, s likvidováním odpadů a s mnoha dalšími tématy. Takže vždy je to otázka, kolik materiálu společnost zpracuje a musíme se zasadit o lepší kontrolu toku těchto materiálů, které produkují CO2. E, toto je opravdu jenom takové základní nastínění a na celosvětovém poli samozřejmě je, ta, je tento problém daleko složitější. Takže to, to, je, to je ta udržitelnost, která se nám skrývá za změnami klimatu. Děkuji vám mnohokrát, pan Höne. Děkuji. Já budu plynule navazovat na to, co bylo právě řečeno. Samozřejmě nyní můžeme čekat a později to dohnat. Teoreticky ano. Eh, existuje eh, Emission Gap Report, to znamená zpráva o emisních propadech, eh, toho, jak se situace vyvíjí v souvislosti s Kankunskou a Kodaňskou umluvou a v podstatě se zde říká, že pokud budeme teď dodržovat ty velice mírné hodnoty snižování emisí, tak později to bude mnohem složitější a mnohem nákladnější tyto, tato, takováto snižování dohnat. E, a bude to souviset i s vysokými cenami potřebného vybavení. Důležité je tedy jednat nyní. Nelze sedět a čekat. Dále. Možnost splnění cíle dvou stupňů bez zvýšení z 20 na 30 e, Principiálně je to možné, ale Evropská unie má i mezinárodní závazky například z mezinárodních vyjednávání o změnách klimatu, kde bylo ujednáno, že e, se všichni musí zasadit o snižování emisí, protože když teď EU začne své emise zvyšovat, tak se dá očekávat, že to udělají všichni ostatní. Velice důležitá věc. v Situace v Číně. E, já jsem velice zvědav, na to, eh, jak to bude vypadat tam. Myslím si, že se dá očekávat v pětiletém plánu, že dojde k výraznému snížení emisí. Dále spravedlivé podíly mezi eh, systémem ETS a ostatními, to se velice těžko definuje, takže já vám dám rozsah 30 eh, až 40 Tam se počítá s implementací obnovitelných cílů, a od eh, roku 2005 až do roku 2020 by bylo nějakých 30 30-40% snížení. Další otázka je, zda se jedná pouze o číslo jako takové nebo o politiku, o strategii. Já si myslím, že to číslo jako takové je důležité jako dlouhodobý signál v rámci jistoty investic. Bez jasné vize eh, řešení této situace ze zhora dolů by byl jakýkoliv přístup velice složitý. Prosím, pan Turner. Thank you. Um... Děkuji. Zareaguji na tu první otázku, jestli se nám podaří uh, dohnat uh, ten vývoj eh, v té dekádě 2020 až 2030. Já bych nečekal. Spíš bych stanovil konkrétně naše cíle dnes. A pokud ty cíle eh, budou eh, nezvratné, tak trhy budou eh, reagovat a ceny zareagují také. A mm, měli bychom být svědky podnětů pro vznik nových technologií. Vždycky víme, že když, že, že trhy očekávají to, že se něco bude zdražovat a tak podobně. Jak říkala Kony Hedegor, používání eh, offsetů v zahraničí do menší míry, to ovlivní cenu po roce 2020 a ta omezený přístup k offsetům opět eh, rozhodně sníží cenu eh, povolenek. Pardon, zvýší cenu uhlíku takhle. jaké ceny bychom potřebovali, tak abychom změnili eh, ty ceny v ETS. Tam vždycky jde o eh, tu eh, technologii CCS, která stojí 6 milionů dolarů. Pokud se podíváte na všechny ty technologie, které jsou k dispozici, tak ještě nemůžeme dosáhnout stávajících cílů. Musíme znát nějaké jiné způsoby, jak odstranit ten plyn z toho mixu, nejenom uhlí. A mohli bychom se dostat na nějakých 50 eur eh, za tunu. To je taková eh, referenční cena, ke které se musíme dostat eh, tak, abychom zásadně ovlivnili cenu emisí v ETS. Potom zjednodušení systému. Ve třetí fázi ETS e už je zásadně zjednodušený v Evropě oproti předchozím fázím. Pokud bude příliš zjednodušený, tak eh, bude tak trochu tupý a mohl by být nespravedlivý vůči jednotlivým eh, sektorům. Takže je třeba rozlišovat mezi sektory, zejména pokud jde o, o, eh, o souvání průmyslu do zahraničí. Potom nejistota na trhu, o tom jste tady hovořili. Když se podíváte na eh, ceny v ETS, eh, e tak ty se nemění eh, mimo ten rámec 14 až 16 eur. Ten trh je neuvěřitelně stabilní díky tomu, jak je nastavený. Ale lze to do toho, lze do toho opravdu investovat, protože to je dlouhodobě uh, stabilní a dlouhověké. Potom jste hovořili o plynu a 34% cíli. Pokud ji snížíte do roku 2030, tak se dostáváte na 62% eh, snížení oproti roku 2005 a to je velice agresivní. Děkuji. A teď Michael Grab. Děkuji. Ehm, but... Byla tady skupinka otázek k dalším politice a dalším přístupům. Musím řečeno, já jsem nikdy neviděl eh, žádnou, eh, žádný balíček, eh, který by nekombinoval efektivitu využívání energií v ocenění cen a ocenění povolenek a to další. A já si myslím, že to, jak postupuje Evropa, je to nejlepší, co se zatím podařilo vytvořit. Pokud je o to ocelárenství, tak jak cena, tak inovat, investice do inovací jsou důležité. Ten sektor už eh, se eh, hodně energeticky zefektivnil, protože cena energii pro ně je tak důležitá. A ať už máme evropský eh, systém ETS nebo eh, jiné systémy, tak je zřejmé, že samozřejmě nikdy nebude cena uhlíku stejná ve všech eh, sektorech, v regionech a v jednom čase. A to je, to je jenom politická fantazie. Buď musíme zase škrtnout celý ten systém, čímž bychom vlastně zmařili veškeré naše stávající úsilí, anebo Eh, eh, nediskriminovat vlastní tedy eh, diskriminovat vlastní výrobce tím, že bychom povolili přístup výrobcům, kteří nemusí platit za uhlík. K ocelárenství bych ještě řekl, že tam působí stejná logika. A sice, že na konci by měl být systém, kdy spotřebitelé oceli budou platit v Evropě za uhlík, ať už z domácích zdrojů oceli nebo z těch zahraničních. O tom jsem hovořil tím výrazem board leveling, to, to znamená vyrovnání ceny na hranicích, jako u cementu. U oceli eh, by něco takového um, bylo možné, ale s tím jsme se všichni neschodli. a dočasné eh, příděly povolenek zdarma ve třetí fázi by byly možné. Zatím eh, musíme jednat, dokud máme čas. Ocel je kapitálově náročné odvětví, jedná se o investice. Klíčová věc je, že průmysl chce jistotu a jediný způsob, jak eh, si být jistý, je nehrát politické hrátky ohledně toho, jak dlouho budou povolenky zadarmo. Ale v určité fázi Evropa musí se dostat do systému, kdy nebude di- diskriminace mezi zahraničními a domácími výrobci. Já si myslím, že nemůžeme si dovolit čekat v cementárenství, na rozdíl od oceli, v zásadě proto, že eh, cementárny eh, lze otevírat a zavírat mnohem rychleji. Já jsem byl v Jastelbake na eh, debatě a tam se mi zeptali, proč nás nikdo nevaroval. Už se nám to tady zhroutilo, ta výroba. A pokud budeme mít tu stávající politiku pro cementárenství, tak budeme mít zásadní eh, odsun, odliv průmyslu do zahraničí, zvýší se náklady pro evropský průmysl a velice eh, nepříjemný, eh, nepříjemnou debatu o systému ETS a ještě z toho bude profitovat ten, kdo tím není eh, postižen v zahraničí. Dobrá. Děkuji vám eh, za eh, toto první eh, kolo debaty. Tak velmi bedlivě jsme tedy vyslechli názory odborníků a teď se dostáváme ke druhé části debaty s experty, když se to jmenuje část 3. A já teď dám slovo okamžitě Axlu Egertovi z Evropské konfederace ocelárenství Teď se tady dostáváme tedy k ocelárenství a k výrobě železa. Máte slovo. Děkuji. Já zde dnes zastupuji energeticky eh, náročné segmenty průmyslu, ocelárenství a železářství. Já toho tady mám asi 14 stránek, takže jsem se to pokusil trošku zkrátit. Uh, ze všeho nejdříve tedy reprezentuje energeticky náročné segmenty průmysly, cement, sklenářství, eh, hliníkárenství, ocelárenství a tak dále a tak dále. Energeticky náročné segment, průmyslové segmenty eh, nejsou proti ochraně klimatu a budeme se snažit technologicky a z hlediska konkurence přispět, jak nejvíce budeme moci. Nejsme proti 20% cílu, cíli, jak eh, jej stanovily evropské instituce. My tento závazek přijímáme. Eh, to znamená závazek Rady z roku 2007, který byl opakován v letech 2008 a 2009. To znamená posunout se na 30%, ovšem pouze za toho předpokladu, že další eh, rozvojové a rozvinuté země budou postupovat stejným způsobem. Ale k tomu zatím nedochází. Nedošlo k této dohodě ani v Kodani, ani v Cancunu. Jak právě řekl pan Grab, potřebujeme stabilitu, potřebujeme jistotu a chceme ji mít. Chceme, aby Evropská unie dostála svých závazků. Já vám dám jeden příklad. Čínský závazek snížit emise o 40% oproti standardu otevírá eh, dveře pro efektivní zvýšení emisí o 70 až 80 do roku 2020. To je zvýšení o 5 miliard tun CO2 za pouhých 10 let. A toto zvýšení je více než celkové emise Evropské unie v současnosti, což znamená, že bychom v Evropě museli úplně zhasnout a stejně bychom to ještě úplně nevykompenzovali. Možná, že by bylo užitečné, kdyby si komise udělala podobné hodnocení pro jiné země, Brazílii, Indii a další. Tato cifra nám říká, že bitvu proti změně klimatu nevyhrajeme, pokud se k nám nepřipojí i e, růstové ekonomiky. Nemá smysl obětovat naš, náš průmysl, když stejně celosvětové mise stoupají. Přesto chceme dostat závazkům eh, vyřčeným Evropskou unii, Evropskou radou konkrétně v posledních letech. Přešel bych teď eh, k modelům hodnocení, které komise používá. My jsme přesvědčeni, že eh, komisí užívané modely jsou založeny na nesprávných předpokladcích, které v důsledku znamenají zvyšování jak emisí, tak ceny uhlíku, tak nezaměstnanosti. Nezohledňují se v nich benchmarky, nezohledňují se v nich e, fakta jako to, že cena elektřiny v Evropě už je teď o 20% vyšší než v USA, o 200% vyšší než v Číně a nezohledňují ani to, že se cena elektřiny a energií zvyšuje vzhledem k implementaci první fáze ETS, nezohledňují eh, legislativu o obnovitelných zdrojích energie, což povede k dalšímu zvyšování cen elektřiny a energií. Tyto modely eh, představují pouze malý vliv na zaměstnanost, protože předpokládají, že eh, aukce o povolenkách budou mít vliv na zaměstnanost v těchto segmentech, což se ovšem nestane, a neberou v, o, e, v potaz ani da, celou řadu dalších faktorů jiných segmentů v rámci Evropské unie, například náklady spojené s e, environmentální politikou v, e, v Evropské unii. A kromě toho, a to je důležitější, nezohledňují ani investiční rozhodnutí. Zdá se, že zohledněno bylo velice málo. Proto tyto modely naprosto vůbec neodrážejí realitu v dynamickém tržním prostředí. Odhadují se náklady toho 30% cíle 0,54 HDP. Ale zpráva právě vydaná Rakouským institutem hospodářského výzkumu minulý týden odhaduje tyto náklady na 2 HDP. A to už u toho 20% cíle. Takže eh, modelování eh, komise v podstatě staví pouze na snížení emisí CO2 v důsledku hospodářské krize. V podstatě tu krizi využívají a říkají, že eh, že dojde ke zvýšení pouze o 16%. Ale já se ptám, proč se tyto modely nezakládají na hodnotách z roku 2010, tam už je to zvýšení 69%. Eh, pokud jde o cenu uhlíku, komise předpokládá cenu 16,50 euro za tunu uhlíku. My jsme si udělali analýzu 20% cíle na základě zpráv institucí, jako je Deutsche Bank, Union Bank of Switzerland, a mnoho dalších. A e, průměrná cena se předpokládá kolem 28 eura, nikoli v 16,50 za tunu. Předpoklad na rok 2020 je 36 euro za tunu. A to je další indikátor, e, toho, jakou mají modely komise hodnotu. Zkrátka reprezentuje jenom to, čeho komise by chtěla možná třeba dosáhnout pomocí 30% cíle. Pokud mi dovolíte ještě dvě poznámky k tomuto, eh, k zamyšlení pro vás. Eh, jednak, co by se stalo, když bude další krize? Bude poté následovat návrh, abychom se posunuli na 40% v roce 2020? A za druhé, my jako průmysl, měli bychom se vůbec zabývat nějakým zefektivněním našich provozů, protože pokud bychom to udělali, tak nám pouze eh, klesne tržní podíl. Zatím se společnosti o inovace snaží, ale nevede to k ničemu dobrému. Například v Dillingenu eh, máme nový závod, který uspoří 400 tun CO2 za rok. A za to nás tedy někdo potrestá, předpokládá, tím, že budeme mít nové a ještě přísnější cíle? Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji, pane Egerte, eh, za vaše poznámky k návrhu komise. A nyní přechází paní Sadrine Dixon Deklev, která je ředitelkou eh, skupiny evropských průmyslových kapitánů eh, založenou princem z Walesu k klimatickým změnám. Vážený pane předsedo, vážení eh, europoslanci, děkuji vám za to, že jsem mezi vás dnes mohla přijít. Hovořím jménem již uvedené skupiny ta eh, od roku 2005 je eh, hlasem eh, v průmyslu v této věci a stále volá po zvyšování těch cílů, na rozdíl od předřečníka. Já doufám, že tady budeme moci vést debatu o těchto různých pozicích. Naši průmysloví kapitáni se sešli pod patronátem britského prince z Walesu a britské eh, Cambridgeské univerzity a eh, sdílejí eh, pohled na řešení klimatické změny, podobně jako v jiné skupiny v zahraničí. U nás máme podniky zastoupené, zastupující pojišťovnictví, bankovnictví, a další eh, podniky, které například podepsali komuniké tisíc eh, Kodaně a tím jasně eh, dali najevo o své mm, své úmysly. Já chci jasně eh, říci, že naši členové nejsou eh, zástupci jenom eh, společností s, čínský, s čistými technologiemi. Máme také firmy, jako je Deutsche Telekom, Nestlé, Philips, Renault, Nissan, Cemex, výrobce cementu, stejně tak jako Tesco, Skanska a další. Všechny tyhle společnosti věří, že to, že budeme v předu, eh, tak to do, dlouhodobě přinese velkou konečnou výhodu. Mají tři vize. Největší riziko evropskému růstu a konkurenceschopnosti je, když nebudeme dělat nic v klimatických změnách. Nízkouhlíková průmyslová revoluce nám přináší zářnou budoucnost a eh, společnost s eh, nízkými klimatickými riziky je pozitivní a dlouhodobě udržitelná pro naše občany. Jaké jsou tedy tržní mechanismy? na které eh, se ptala paní zpravodajka za ITRE, které nás přivez, přivedou k nízkouhlíkové ekonomice a které nám umožní eh, snížit emise do roku 2050 80 až 95 eh, My vítáme cestovní mapu komise k nízkouhlíkové ekonomice. Zahájí se tím nezbytný dialog a o střednědobých a krátkodobých cílích o tom, jakým způsobem eh, nastartovat ty toky kapitálu eh, k tomu, abychom zbavili eh, ekonomiku závislosti na v uhlíku, a to jak pokud jde o infrastrukturu, tak dopravu, zemědělství a průmysl. Pane předsedo, vy asi jste tady nebyl, když jsme měli summit pod záštitou vašeho pana předsedy v Buska. Navštívil se ho Navštívili ho předsedové Barroso van Rompuy, eh, prince z Walesu, Lord Stern, doktor Edenhofer a celá eh, řada našich generálních ředitelů z naší skupiny. Tehdy jsme dali ten signál, že nízko mm, uhlíková prosperita je nám na dosah, ale potřebujeme ambicioznější cíle a eh, silnější politický rámec, abychom opravdu mohli revolucionalizovat naše průmyslové odvětví. Potřebujeme usnadnění. Číňané mají pětiletku ale celá řada dalších zemí eh, přitahuje eh, v investice a my v Evropě stále méně investujeme do eh, čistých technologií a růstu. Dáváme peníze, ty peníze musí přicházet z soukromého sektoru a ten je připraven investovat. Odhalilo se, že bude eh, třeba až 80 bilionů na eh, konci roku 2008. V eh, roce po finanční krizi vlády a občané a podniky investovali 178 miliard do čisté energie. A náš podíl také rostl. A vzhledem k tomu, že není jistota ohledně ceny uhlíku a toho, kam se Evropská unie ubí, eh, ubírá a to, že členské státy ubrali plyn v oblasti obnovitelných eh, zdrojů, tak to eh, omezuje chuť do nízkouhlíkových investic. My jsme také vyzvali politiky, aby pochopili, že průmyslový růst je možný a nevede k, automaticky k zvýšení emisí. Eh, v uhlíkových, eh, tedy mm, skleníkových plynů. A že silné cíle, eh, pokud jde o snížení skleníkových plynů, mohou stimulovat růst. Podívejte se na jednoho z našeho člena Unilever, který například se zavázal, že poroste o 50% a přesto sníží své ekologické dopady o stejnou úroveň na globální úrovni. Čeká se, že mm, Eh, v emise se mu, podaří, eh, se mu zatím podařilo snížit o 17,3% v roce 2009. Máme stále více zpráv, které ukazují, eh, že ambice, kolektivní i individuální na mezinárodní úrovni jsou celkově pozitivní, i když by Evropská unie jednala jednostranně. Podle eh, postupimského institutu to číslo by mohlo, být, eh, by mohlo přinést 6% růst HDP v EU a vést k 6 milionům novým pracovním místům, pokud by eh, se přijal ten 30% cíl do roku 2020. Dámy a pánové, nezapomínáme na to, jak jsme se dostali k tomu 20% cíli nyní. A bylo to právě díky hospodářské krizi. My si myslíme, že ovšem teď už ten 20% cíl eh, nestačí, tak abychom spustili nezbotné další investice, tak abychom nakonec se dostali k tomu 80 až 95% eh, cíli. Mezinárodní eh, společenství jasně ukázalo, že není možné dosahovat těchto cílů bez interního, bez interního přispění se strany státu. Vzhledem k těm různým úsporám, které e, jsou dány efektivnějším využíváním energií, tak je e, zřejmé, že dosáhneme mm, v omezení spotřeby plynu a dosáhneme svých 20% cílů. A myslíme si, že e, pokud budou Eh, nebo pokud budou staženy povolenky ze třetí fáze, tak Evropská eh, unie se může dostat eh, k snížení skleníkových plynů o 25% a do roku 2020. A chceme, aby se to opravdu stalo a právě proto se vzlížíme sem k vám například do tohoto auditoria. Děkuji vám. Tak to byla docela zátěžová zkouška pro tlumočníky. Uh, Ale alespoň uh, německy mi to dávalo smysl, tak to bylo dobré. A teď dám uh, slovo um, John Kiensen, uh, který je uh, výkonným ředitelem uh, zdravotní a ekologické aliance z Belgie. Um. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím to říct poněkud pomaleji. Vážené dámy, vážení pánové, poslanci Evropského parlamentu, je mi velkou ctí, že vám mohu představit výhody pro veřejné zdraví, které by byly představovány snižováním emisí <clears throat> v rámci plánu EU 2050, který, jak doufáme, zahrne i studii důsledků na veřejné zdraví. Když se většina lidí, většině lidí řekne vlivy na zdraví. Většina lidí si představí extrémní případy, to znamená eh, pandemie, požáry, záplavy a tak dále a to, jak se s nimi vyrovnávat. Ale já bych dnes chtěla mluvit o pozitivních vlivech boje se změnou klimatu. A konkrétně o tom, eh, co můžeme získat tím, že se posuneme z 20 na 30 v rámci evropských cílů. Naše organizace se stává ze sítě více než 65 organizací, které pracují e, na dosažení lepšího životního prostředí. Jsou to skupiny občanů, pacientů, e, zdravotníků a environmentálních a veřejně zdravotnických organizací. Snažíme se zakomponovat nové změny do všeobecné politiky. Začali jsme eh, fungovat v roce 2007 na, v oblasti zlepšování veřejného zdraví a od té doby tento segment výrazně narostl. A stejně tak narostlo povědomí o veřejném zdraví. Dnes eh, s námi souhlasí mnoho mezinárodních organizací v tom, že co je dobré pro klima, je dobré pro zdraví. To je velice důležité sdělení i pro hospodářství. Dnes už máme jednoznačné důkazy, které toto potvrzují. Ty jsou uvedeny například v naší nové zprávě, vydané v loňském roce ve spolupráci s jedním naším eh, partnerem Healthcare Without Harm Europe. Tato zpráva není pouze naším názorem. Eh, my jsme ji zadali eh, profesoru Michaelu Hollandovi, jednomu z největších odborníků na změny klimatu. Jaké jsou výsledky? Podle nejnovějšího výzkumu můžeme členům Evropského parlamentu přednést výsledky, které kvantifikují monetární a hospodářské výhody související se změnou klimatu. Říkám některé výhody. To je velice důležité. Já vám představím pouze několik klíčových hodnot a jsme velice rádi, že e, některé tyto hodnoty jsou už zapracovány v pracovní verzi dokumentu, jak doufáme, budou zahrnuty ve zprávě, kterou vy budete během příštích měsíců diskutovat. Za prvé, hospodářské e, důkazy o pozitivních vlivech na veřejné zdraví zatím nebyly dostatečně zohledněny v analýzách. Nyní máme možnost toto změnit. naše úvodní reakce na zprávu vydanou minulý týden jsou takové, že ačkoliv některé ty vlivy zohledněny byly, nebyly rozhodně zohledněny všechny a stále nejsou ty výhody dostatečně doceněny. Pro EU jako celek jsou tyto výhody mezi 10 až 30,5 miliardami euro ročně, pokud bychom eh, chtěli splnit ten 30% domácí cíl. A to je eh, necelých 0,2 HDP celé EU. Tyto úspory by byly nad rámec eh, těch 52 miliardových úspor, které už jsou v tom 20% cíli zohledněny. Toto jsou uspořené náklady eh, související s, se sníženou mírou úmrtnosti a onemocňování na eh, nemoci srdce a plic, dále ceny, eh, dále náklady na hospitalizace, konzultace a léčiva. Je to dokonce ještě více, než v loni odhlavala Evropská komise. Jedná se o hodnoty pro eh, členské státy EU plus detailní hodnoty pro 16 zemí, eh, mezi nimi Belgie, Polsko, Spojené království. Chtěli bychom v podstatě říci co? To, že úspory eh, vyššího cíle jsou zhruba dvě, či, dvě třetiny těch vyšších nákladů na jeho dosažení. To znamená, těch 30 eh, do roku 2020 eh, představuje 30,5 eh, miliard za rok v roce 2020 při 30% domácím cíli. Pokud s tímto cílem budeme souhlasit již dnes, může Evropská unie zvýšit tyto výnosy z veřejného zdraví o 250 v porovnání s tím, jak by tyto výhody vypadaly, kdybychom o nich začali jednat později. Je velice důležité, aby toto usnesení v parlamentu apelovalo e, na všechny účastníky na, a na jejich činnost v současnosti, nikoli v později. Za třetí, vlády členských států se eh, mohou vyhnout velkým zátěžím v oblasti veřejného zdraví eh, tím, že se posuneme za hranici 20 Například snížení nákladů na eh, léčbu respiračních onemocnění a na zdravotní rizika spojená se stárnoucí populací. To je také velice důležité. Jsou to velice dobré zprávy, které ovšem však stále nejsou zohledněny ve zprávách Evropské unie. Ehm, myslím si, že s tím získáme nové spojence, například mezi ministry financí a mezi ministry zdravotnictví. Důležité je říci, že tyto výhody jsou pouze špička ledovce, jak už tady několikrát nezaznělo. Proč to říkám? Protože výhody, o kterých zde mluvíme, souvisejí pouze s výhodami souvisejícími s lepší kvalitou vzduchu. Když se podíváme na jiné zprávy, můžeme se zabývat výsledky i například související s aktivním transportem, kdy se bude více chodit a více jezdit na kolech, kdy bude automaticky docházet k boji s obezitou, diabetes a depresemi. Naše výsledky jsou podpořeny uh, výzkumy eh, věrohodných velikých zdravotnických institucí. My bychom vás, evropské poslance, chtěli požádat o to, abyste eh, toto sdělení předali svým spolupracovníkům ve svých členských zemích. V minulosti byli poslanci Evropského parlamentu velkými a silnými spojenci v tomto boji. A my Doufáme, že nás i dnes podpoříte a že vyšlete silný signál členským státům EU, aby se cíle snižování emisí posunuly za hranici 20 Děkuji vám. Děkuji, tak to bylo jistě pro tlumočníky naší. Takže dáme trošku takové vyváženější. A poslední eh, vstup bude od Chase Andersona, eh, který eh, působí v Evropské kanceláři VVF. Tak uvidíme, jak tlumočníci to zvládnou mě. Mně je potěšením být také součástí vašeho slyšení dnes odpoledne. Otázkou nyní je, jestli to zvýšení ze 20 na 30, na 30 je smysluplné. A abychom si na ně odpověděli, e, je třeba e, zvážit následující tedy. Je to nutné, abychom eh, odvrátili eh, nebezpečnou klimatickou změnu. Za druhé, eh, potřebujeme takový cíl, abychom se vyhli dalším škrtům. A první odpověď je jednoznačná. Abychom nepřešvihli ten cíl dvou stupňů eh, Celzia, tak IPCC už ukazuje, že je třeba eh, se mm, pohnout tímto směrem. Stávající ambice eh, by vedly k tomu, že bychom se dostali na nějaké tři stupně. A to byla katastrofa. Evropa nesmíme, nesmí zapomínat, že nehrajeme karetní hru s ostatními zeměmi, ale běžíme o závod za záchranu planety. Tímto způsobem bychom měli Už se tady odhaduje, že nebo modely ukazují, že eh, se nevrátíme eh, dříve k dřívějším emisním vzorcům. Opět eh, je tady tlak na nové, novou energetickou politiku, ale bychom mohli říci, že snadno přesáhneme ten 20% cíl, takže nepotřebujeme, nebo pot, nebo, ne, nepotřebujeme zase na, na druhou stranu dále eh, zpřísňovat. Eh, jedná se o jeden z primárních prostředků v evropské politice ohledně toho, jak ambiciozní je politika. Proto zpřísnění eh, cíle je vhodný pro, je vhodné pro do hm, pro doladění celého systému. Eh, rozdělování povolených ETS zdarma eh, vedlo eh, k tomu, že k nezaslouženému zisku v některém odvětví a k postižení jiných odvětví. To, co mělo být kdysi vehiklem pro modernizaci průmyslovou, je už nyní na okraji evropské politiky. A nyní je zřejmé, že nová politika zvyšování efektiv... zefektivňování využívání energie Eh, asi úplně nevýjde. Orientační eh, cíle eh, do roku 2010 nebo, ní nebo náznaky jiných cílů ukazují, jak hodně nedává smysl stanovovat si nesmyslné cíle. Potom eh, jsme také slyšeli, že 30% cíl bude stát některá odvěství příliš mnoho, že Evropa už je příliš v čele, že už je tak jako tak v čele a že to stejně neolivní světové emise, ale tyto argumenty jsou uh, eh, milné. V Evropská unie už čelí mezinárodní uh, konkurenci. A uh, její průmysl už tak má přínos z těch eh, eh, povolenek eh, zdarma. Takže otázkou je, jestli ty cíle jsou příležitostí nebo zátěží. Řada studií ukazuje, že Evropa může hrát vůči roli. Mm, OSN vydala minulý týden zprávu, která ukazuje, že cesta čistého a zeleného růstu může vést ke tvorbě pracovních míst a snížení nákladů a omezení eh, rizik. Německé ministerstvo životního prostředí minulý týden ukázalo v analýze, eh, oč eh, dnes jde, že budoucnost bude taková, jakou ji nastavíte. A v zásadě jde o skutečný kruh investicí a inovací. Díky tomu může dojít k odstranění uhlíku z ekonomiky. Nejde o to vyhnat průmysl z Evropy, jde prostě o nový způsob industrializace, modernizace a investic. Na začátku tohoto měsíce Barclays a Accenture eh, přišli s čísly, které ukázala, která ukázala, že no, kolik je třeba investovat. V zásadě Jde o to, že je třeba silného politického rámce, který povede k odstranění uhlíku. Technologie zítřka už jsou k dispozice. Je třeba do nich investovat a právě ty investice budou díky evropským klimatickým cílům. I když klimatické cíle sami o sobě nestačí. Eh, tak jsou nezbytnou, nezbytným předpokladem. A Evropa rozhodně eh, není samotná v tomto přechodu eh, k, k ekonomice budoucnosti. Někteří říkají, že je daleko před konkurenty, ale Komise sama ukazuje, že pokud jde o dopad na HDP, tak Evropa by musela přijmout 30% cíl, tak, aby dohnala rozvojové ekonomiky a vůbec by nedohnala Indii a Čínu ale ono bude třeba to udělat mnohem více, než je obvykle, aby, eh, abychom eh, se udrželi za eh, těmito ekonomikami. Investice do v chytrých sítí budou asi násobné v těchto zemích, než v Evropě bude se investovat do alternativních automobilů. Jako velká, velké centrum inovací a financí může Evropa sehrát svoji roli na mezinárodní úrovni, ale přijde o ní, když nebude inovovat. Takže závěrem bych řekl, eh, že máte před sebou otázku, jestli se necháte ovládnout strachem nebo příležitostí, jestli eh, ukážete, eh, jakými jste vůdci, když jste vyzvali k 30% cíli, a nebo v prosinci, když jste vyzvali k, záva, k závažnému a k závaznému mm, cíli úspor. Když se podíváte na to, co se děje v severní Africe, ropa je stále dražší. A analýzy eh, z minulého eh, roku ohledně přínosů eh, úspor jsou už teď díky tomu zastaralé. Druhý, druhé poselství mé. Normální lidé stojí s holýma rukama proti ozbrojené policii. A rozhodně vědí, že podnikají eh, velké eh, riziko, ale nepřihlížejí k němu. A eh, my teď podobně čelíme klimatickou změnu a já vám držím palce, abyste se proti ní postavili se stejnou vervou. Děkuji vám. Máme tedy za sebou to druhé kolo. Slyšeli jsme další argumenty ve všech, všemi směry, musím říci. Takže teď se dostaneme eh, k debatě a první má slovo Karl Heinz Florenz. Děkuji, pane předsedo, a mnoho. Richtig verstanden habe, zumindest die letzte Runde. Eh, tedy, když jsem si to tak poslechl, tak jak se zdá, tak evropský průmysl může dnes oslavovat, protože když budeme pokračovat eh, tuto, toto snížení, tak to bude mít eh, to 30% snížení, tak to bude mít pozitivní dopad na klienty. Tak jsem to alespoň pochopil z toho, co tady bylo řečeno. A také pokud jde o eh, ty německé vědce, kteří hovořili anglicky, tak eh, tam se to tam také změnilo. A my jsme tady opakovaně voleni, takže tady na nás se kladou jiné požadavky. Komise tedy, jak se zdá, těch 30% vzdala a otázka je, jestli i Evropský parlament to má udělat. A mě mnohem více zajímá, jaké jsou cíle efektivity, jestli mají být závazné nebo ne. To je otázka, kterou bych chtěl rád prodebatovat protože všichni v tomto výboře vědí, že já jsem vášnivým zastáncem provádění legislativy v členských státech a to v oblasti klimatu. Komise teď bohužel mi nemůže odpovědět, to mě mrzí. My tady můžeme hovořit všemi jazyky, ty by si mohl hovořit také španělsky. Já se eh, Mohl bych se snažit být znovu zvolen, když budu hovořit španělsky, ale já se musím nechat zvolit Německu, takže musím volit, mluvit německy. Eh, takže eh, další řečnice. Děkuji. Budu hovořit švédsky. Mám dvě otázky. Nejprve na pana Egerta. Zahájil jste váš příspěvek tím, že zastupujete průmysl, který si přeje čelit klimatickým výzvám a chce snížit emise. Mě by zajímalo, jak k tomu chcete konkrétně přispět. Můžete říct, co si myslíte o tom, co říkal pan Grob, který hovořil o tom, eh, o dovozu nebo pardon, ano, dovozu a uhlíkové dani, že by se vlastně eh, tam měl jaksi do, měla by tam být jakási restituce a mělo by se tam dorovnávat ty ceny také za uhlík, mělo by se to vám do toho zkrátka nějakým způsobem eh, započítat. A potom jsem zapomněla slovo, eh, pardon, jméno další řečnice, byla to paní Jensen, už si vzpomínám. Každé snížení oxidu uhličitého je dobré pro zdraví, tak to chápu. A pokud jde o spalné motory, tak tam je to jinak. Tam se hovoří o tom, že se má snížit oxid uhličitý, ale pokud se sníží, tak se místo toho budou uvolňovat další částice, které jsou nedobré pro lidské zdraví na MOX. A Tady je zajímavé zjistit, jaký je důležitější vliv na lidské zdraví, tedy eh, co bychom měli skutečně omezovat, tak aby ten vliv na lidské zdraví byl eh, pozitivnější. Děkuji. Děkuji. Slyšeli jsme o tom, Jaký dopad eh, bude mít snižování emisí na lidské zdraví, na pracovní místa? Je to samozřejmě důležité také zohledňovat sociální aspekty mm, v souvislosti s klimatickými změnami a stejně jako pan Lorenz i já si přeji, aby legislativa byla závazná a chtěla bych položit expertům otázku, jaké efekty by měla přísná legislativa eh, v oblasti klimatu v členských státech v Evropské unii a také zákonná podpora obnovitelných energií. A potom mám také otázku na komisi. Jak závazné má být dosahování 30% cíle snížení emisí? Jak to má být v Evropě závazné? Do jaké míry? A Elizabeta Gardini. Děkuji, děkuji všem, kteří se vyjádřili. Měla bych k tomu opravdu mnoho poznámek, mnoho připomínek a chtěla jsem především eh, položit otázku zástupci ocelářského sektoru, jestli souhlasí, jestli souhlasí s tím, co tady bylo řečeno ohledně pracovních míst, protože informace, kterou tady máme ohledně eh, toho plánu, tak se zdá, že je to spíše určitá kompenzace pracovních míst, která byla ztracena nebo přeložena někam jinam. A hovořilo se tady o jednom milionu pracovních míst, eh, které se vytvoří v Evropě. Takže eh, Tady bych si to přála poněkud upřesnit. Potom pan Anderson. Mám pocit, že se tady objevují dvě zcela odlišné strategie. Jednak Evropa, to je jedna věc. A druhá stránka je celý svět. Tam se říká, že všichni podporují vědu, výzkum a zatímco my si tady stanovujeme závazné cíle. Nehrozí tedy, že budeme mít uh, virtuální hospodářství, kde vlastně nebudeme sledovat současnou, současné hospodářství. Bojím se, jestli si tím nezhoršíme naší situaci. Děkuji, já bych měl jenom pár krátkých poznámek. Tady se hodně mluvilo o tom, jak jsou modely komise špatné, ale bylo by prosím možné si, co konkrétně tím myslíte? Konkrétně o těch uhlíkových hladinách, protože pokud, jsme, eh, pokud jste dobře poslouchal profesora Graba, ten naopak říkal, že ty hodnoty odpovídají modelům komise velmi dobře. Potom prosím paní Dixnová, eh, vy zastupujete, nebo respektive vaše skupina obsahuje určité investory, eh, pokud vím, tak jste v loni dali na index udržitelnosti Čínu na místo jedna. A mohla byste prosím něco říct o tom, jaké jsou konkrétně vztahy s vašimi investory? A potom pro paní Jensenová, vy jste říkala, že máte data pro jednotlivé členské státy, já je nepotřebuju okamžitě, já si to mohu samozřejmě přečíst, ale mohla byste nám prosím vás říct, ve kterých zemích jsou ty přínosy výraznější než v jiných. A potom prosím pro pana Andersna, samozřejmě mezinárodní vyjednávání probíhají, ale poté máme třeba pětiletý plán v Číně. Mohl byste prosím něco říci o tom, jak bychom se měli dívat na tento eh, pětiletý plán Číny, který má být zveřejněn příští týden, vyzaví mezinárodní vyjednávání. Eh, vy jistě máte zkušenosti s tím, jaká je pozice Číny v mezinárodních vyjednáváních. Děkuji. poslední otázka. Sato Hasi, prosím. Děkuji mnohokrát. No, to, co řekl pan Egert, bylo eh, hodně jiné oproti tomu, co jsme v prvním kole slyšeli od profesora Graba. A proto bych ráda slyšela, co k tomu může říct profesor Grab. Eh, Jestli budete tak hodný, pane profesore, děkuji. Sandrine Dixon, eh, eh, jste říkala, že zdržujete progresivní business leadery, tak, tak, eh, takzvaně, ale ona banky a Deutsche Telekom a tak dále. To jsou všechno segmenty, kde nedochází k průmyslové výrobě. Tam se jedná spíše o průmysl v jiných sektorech. Eh, za prvé, pokud jde o business lídry mimo Evropu, ty tam úplně chybí. A jaké jsou vztahy mezi eh, průmyslem surovinným a ostatním? Dále bylo řečeno, eh, kredity nevedou k redukcím emisí. To znamená, že by náš systém redukce emisí nevedl k redukcím emisí. E, přece jenom doktor Turner říkal, že e, při plánování pro elektrárny a další subjekty se zohledňuje ten systém. Takže pokud byste se k tomu prosím mohli vyjádřit. Takže poslední kolečko odpovědí, pan Egr nejprve dvě až tři minuty a potom budou ostatní. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. První otázka od paní Veslund. Pokud jde o navrhované kroky, nejprve, a tím bych zodpověděl i určité poznámky pokud jde o skupinu lídrů. Eh, energeticky náročný průmysl už redukoval emise poměrně výrazně. Od roku 1990 do 2020 bude více než 40% redukce. To je více než požadavek IPCC a já se vás tam, kdo jiný to udělal. My jsme možná jediní, kte, jediní kteří působíme na policelosvětové konkurence. Pokud jde o ocel, to říkal Jason, související s otázkou paní Westlund. Ocelárenský průmysl a jiné eh, už by měly průlomové, energie, eh, průlomové technologie, ale to prosím není pravda. Ehm, ta zpráva představená paní McEvan o ničem takovém nemluví je tam napsáno, a to my podporujeme, že tyto průlomové technologie nebudou k dispozici před rokem 2025 nebo 2030. Možná, že některé z nich přijdou o něco dříve, ale eh, poté jde o problémy s ukládáním uhlíku a s infrastrukturou, kterou musí poskytnout členské státy. A všichni víte, že v, tom, v této oblasti jsou obrovské problémy a rovněž jde o to, že tento celý postup musí být eh, efektivní co do nákladů. Kroky, které bychom navrhovali my konkrétně, by mělo dojít k významnému posílení výzkumu a vývoje, pilotní fáze, demonstrační fáze, ale i e, sdílení rizika. To znamená, pokud někdo udělá investici 500 milionů euro, kdo s námi sdílí riziko toho, že ten projekt nakonec nedopadne dobře. Pokud jde o cíle pro ocelárenský průmysl a jiné průmysly, já bych eh, chtěl požádat kohokoliv, kdo tu dnes sedí, dejte nám tu technologii, pokud ji máme. Pokud tu technologii máte, my ji můžeme ohodnotit, pokud jde o náklady. A pokud taková technologie existuje, tak my ji samozřejmě rádi začneme používat, ale musíte nám ji nejdříve dát. Takže to by byl eh, ten jeden dotaz, potom export, náhrady za export. Eh, my máme v Alianci energeticky náročného průmyslu určité členy, kteří by nesouhlasili, ale většina našich členů říká, že toto není použitelný nástroj eh, a pokud bychom ho používali, tak bychom se s třetími zeměmi dostali do velkých problémů a rovněž by bylo velice složité přesně si stanovit mantinely, v rámci kterých bychom se pohybovali. Pokud si nastavíme exportní nebo importní kvóty na tunu ocely, eh, co pak budeme dělat s auty? V autě je, já nevím, 500 kg ocely. Tak pak tam také budou exportní importní kvóty nebo co? Takže eh, toto všechno je potřeba promyslet, prosím. Eh, pokud jde o ocelářský průmysl konkrétně, my nejsme o pravidla Eh, pro přesný pohyb zboží přes hranice, ale pouze v omezené míře, prosím. Potom otázka paní Gartýny, pokud jde o zaměstnanost. Samozřejmě na jedné straně eh, dojde k vytváření pracovních míst, na druhé straně k jejich zániku, ale já se ptám, Eh, za těch devět let jeden milion, někteří říkají šest milionů. Kde, kde, ty, kde ty skvělé pracovníky budeme schánět? My už dnes máme problémy se získáváním eh, vyškolených, náležitě vyškolených pracovníků. Potom pan Eichhout, pokud jde o carbon leakage, tady bych měl být asi konkrétnější. V modelech komise se mluví o míře stoprocentního vývoje ceny Všem toto přece nemůže platit pro sektory, kde se carbon leakage může uplatit. Jinak, jinak bych tu prostě nebyl, jinak bych si to všechno napsal z nákladu, nemusel bych tady vůbec zastupovat názory průmyslu, který reprezentuji. Takže tak, děkuji, pane předsedo. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem předtím eh, četla příliš eh, rychle svůj projev. Omlouvám se tlumočníkům, že tentokrát zpomalím. Za prvé, eh, souhlasím, že energeticky náročný průmysl omezil emise a snaží se a naši členové rozhodně nechtějí se dostat do sporu s energeticky náročnými podniky. Rada našich členů ostatně takové, takový jsou. Takže pokud jde o ty, kteří eh, závisejí na suroviny a kteří nezávisejí na nich, tak naši členové někteří ano, například Cemex nebo Shell. My chceme, aby tyto firmy se úplně změnily. Změnily svůj uh, podnikatelský model. Jde o to, že oni jsou ochotné se tím uh, směrem vydat. A o to tady jde. A podívejte se na firmy, eh, které závisejí na přírodních zdrojích a které, jako například Nissan Renault, budou eh, závislé na nárůstu pro ceny ocely. Jim všem, jim všem je jasné, že to pro ně bude, že je čeká obtížná budoucnost a proto jsou ochotné eh, pomoci se zavedením mechanismů pro firmy, které to nemají, mají nejtěžší na evropské úrovni. A teď se vracím k tomu, co říkal pan Grab potřebujeme přijít s řešením pro eh, ta odvětví, která budou nejpostiženější. Ale zároveň bychom neměli zmenšovat tu svoji vizi, že hovoříme jenom o vlastních podnicích a nezabýváme se jinými typy podniků, které nechtějí eh, přijmout určitá rizika. Takže přijmout ta rizika veškeré sektory. Bude to samozřejmě těžké v sektoru dopravy, elektrifikace. Renault, Nissan a další eh, firmy přicházejí s novými řešeními. V energetice už některé, eh, některá odvětví přecházejí eh, z fosilních paliv na jiná a dodavatelé energií se zabývají jinými typy energií, které by mohly dávat. Souhlasím s eh, poslancem Florencem že je třeba zabývat se za, závaznou legislativou, pokud jde o efektivní využívání energií. Pokud jde o obnovitelné zdroje, tam všichni víme, že dobrovolná opatření nefungují a závazná legislativa tedy pro prosazování ekologických změn a nízkouhlíkových investic je nezbytná. Abych se vrátil k panu Eichhoutovi. Čína a největší investice. To je celá eh, pravda. Nejenom se toto, toto změnilo in, trh s investicemi, nejenom se investoři dívají na Čínu a, eh, jako místo, kam a, eh, teď investovat, ale vzhledem k těch jejich pětiletce a vzhledem k tomu, že mají financování na veřejné úrovni, soukromý trh vnímá Čínu jako nový trh s nízkouhlíkovými technologiemi a ne Evropu. Proto my musíme ukázat, že jsme v čele. A jak celá řada z nás ukázala, naznačila, je tady třeba silného cíle, který bude podložený silným ETS, který povede, požene cenu e, uhlíku nahoru a je třeba se rozhodovat správným směrem. Děkuji. Děkuji vám. Kaslovovi. Děkuji, pane předsedo. Pala tady jedna otázka ohledně toho, co jsem říkala, že co, co je dobré pro klima, je dobré pro zdraví. Když si uvědomí, když to vezmete 100%, tak to není vždycky samozřejmě pravda, ale já jsem se pokoušela říci, že řada těch kroků, eh, které musíme podniknout v řešení klimatických změn, které eh, sníží oxidy uhličitého, oxid uhličitý, tak eh, povedou k změnám klimatu pozitivně. Je, i ovlivní. Efektivní využívání energií a budovy eh, v uzavřené eh, vzduchově a jak to může ovlivnit respirační onemocnění. Tam samozřejmě máme problémy. Teď hovoříme o řešení klimatických změn eh, ve prospěch planety, ale je důležité, abychom je také řešili s cílem podpořit zdraví lidí, tak abychom měli životní prostředí, kde se bude používat méně aut, kde mm, budou zelené prostory. Díky tomu se dostaneme k nízkouhlíkové ekonomice, což také přispěje k zdraví. Potom pan Veslun se ptal na to, které sektory nejvíce poškozují zdraví. Tím se naše zpráva nezabývala. Vzhledem k tomu, já na to nejsem, že na to nejsem kovaná odbornice, tak eh, bych se k tomu já nevyjadřovala. A potom eh, jsme zde měli otázku od pana Eichhouta ohledně k toho, která eh, země bude mít největší prospěch s přechodu k tomu 30% cíli. Naše zpráva ukazuje, že Německo, Polsko a Francie Itálie by eh, měly zhruba největší prospěch. A to proto, že buď mají větší eh, populaci než ostatní země, země a je také zřejmé, že země kolem nich by také měly prospěch z většího procenta, vyššího procenta. A potom země jako je Lucembursko, který, které mají malý počet obyvatel, by z toho také měli potenciálně přínos. Děkuji. Děkuji. Pan Padla zde otázka ohledně toho, jestli ETS vede k omezování emisí. To je samozřejmě složitá otázka. Abychom eh, rozlišili důvod ke snižování emisí v minulosti od dneška. Nyní se ukazuje, že se posouváme správným směrem, ale ten celkový efekt je poměrně minimální. A sice proto, že čistý objem povolenek je příliš vysoký v systému. Takže eh, emise nám eh, rostou. Pokud se podíváte na ten potenciál eh, offsetu, tak je to logické. Nevím, jestli předchozí studie eh, to eh, zohlednily, ale my si myslíme, že 40% těch offsetů vede ke zvýšení emisí jinde, protože to nejsou skutečná snížení. Čili, pokud si spočítáte objem těch povolenek v systému, který je k dispozici, tak studie ukazuje, že až do roku 2017 to ke snižování nepovede. Jak jsme naznačili, že tak ta cena uhlíku, kterou máme teď, je daná a především odhadem vývoje budoucí politiky, ne tou aktuální cenou, ne, ne, ne tou skutečnou situací dnešní. Druhá otázka se týká povahy toho snížení v Evropě a jinde. Závažné cíle v Evropě jsou velice důležitým nástrojem, které má Evropa ve svém arzenálu. Jedná se o jiný přístup prostě oproti uh, ostatním zemím. Ale Evropa musí docela jistě investovat do výzkumu, nejenom do těchto cílů. Eh, jsou tady eh, takové eh, studie PVC například, jestli je třeba spíše cílu nebo výzkumu. A ukazuje, že potřebujeme tedy jak tlak, tak tah. Ovšem zřejmé je, že nejvíce neovlivňují podniky výzkumné výsledky, ale právě cíle, závazné cíle, které natahují ty eh, výsledky potom na trh. A potom je tady otázka, jestli budoucí eh, technologie v eh, papírenství, ocelárenství, cementářství a tak dále najednou přijdou na trh někdy v roce 2025. Jak víte, tak existuje určitá křivka kterou je třeba si projít, aby eh, jste mohli uvést technologii na trh. A pokud nebude teď žádný podnět, tak ty technologie se v roce 2025 neobjeví mávnutím kouzelného proutku. My vůbec se nedosahujeme k, eh, eh, k té žádoucí ceně uhlíku, protože prostě zatím se tam trh nedostal, nemá k tomu podněty. A pokud jde ještě o ta mezinárodní vyjednávání a čínskou pětiletku, v Cancúnu eh, poprvé padlo rozhodnutí OSN. Jedná se určitý krok. Nicméně jedná se o stop strany, krok zcela neadekvátní. Je tady velký rozdíl mezi eh, sliby, které máme na stole, a tím, eh, co musíme udělat, abychom omezili oteplení na 2 stupně. Je to rozdíl asi jedné gigatony. Jakmile země jako eh, Čína a regiony jako Evropa zvýší své ambice, tak bude možné tento gigatunový eh, propad překonat. Potom tady byla otázka na Majka Graba. Tak mě jste se ptali, eh, jak na rozdíly modelování, tak na to vyrovnání na hranicích. Tak za prvé, modely, modely, které jsme dělali u nás, eh, vychází z něčeho jiného než komise. V zásadě eh, eh, máme podobné výsledky. Neznám důvod, proč tam byly rozdíly, ale myslím si, že to není podstatné. Většina těch modelů se zabývá tím, co by se stalo, kdyby byly jenom čistě dražby a nic nezasahovalo se do toho systému. Já nevěřím číslům, která předkládá a pan Egert ohledně té eh, eh, v alokace zdarma. A pokud jde o ocelárenství, tak já si myslím, že ono nakonec bude platit eh, plnou cenu za uhlík, pokud tomu nastavíme ty motivy, ty podněty správně. Potom vyrovnání na hranicích, to by mělo jít ruku v ruce s alokacemi zdarma Mělo by se to týkat jenom prima, primárních komodit, ale i eh, dalších eh, výrobků v hodnotovém řetězci, jako jsou auta. Nejsnadší způsob, jak něco eh, za, zastavit, je říci, že všechno je třeba udělat najednou. Když se zaměříme na několik komodit v rámci této debaty, tak je to jako kdybychom řekli, že musíme začít u toho exponovanějšího a potom dále. Ale ten dopad na eh, ceny automobilů bude eh, minimální v srovnání s dopadem na eh, cement nebo ocel. A potom kompenzace na hranicích, tak tam nemůžete nic chtít, pokud jste nevynaložili žádné náklady. Hovoříme o hraničních opatřeních, která budou kompatibilní s VTO já jsem to debat diskutoval s VTO. Jde o to, že ta kombinace s dražením, to samozřejmě to povede k nárůstu výnosů. a legitimní otázkou tady je, je, že eh, posun ke 30% a eh, nějaké to vyrovnávání hranici u cementu a možná oceli povede k 100 miliardám e-, eur navíc. Takže to je docela relevantní otázka. Takže teď má Baska jeho dvě minuty. Jenom pravděpodobně na to, aby poděkoval. Protože to jinak asi nebude stačit, aby se pořádně vyjádřil. Děkuji vám byť za ty dvě minuty, pane předsedo. Bude to takové dlouhé, děkuji. Eh, ne, eh, co bych chtěl říct je, jaké budou další kroky. Eh, vzhledem k, ke všem informacím, které jsme dostali a děkuji vám všem za ty informace, jednak za stanovisko vědy a jednak za ta různá stanoviska nevládních organizací, průmyslu a tak dále. Z toho všeho je jasné, že ve zprávě nakonec bude muset být všechno skombinováno do jednoho a nebojte se, my se postaráme o to, aby v parlamentu existoval dobrý většinový konsenzus tak, aby se toto téma mohlo úspěšně diskutovat i na úrovni rady. Děkujeme rovněž za informace na úrovni členských států. Je důležité vědět, eh, které členské státy budou mít výhody a které nebudou, kterým se bude muset dostat evropského financování. Eh, zástupce průmyslu, pan Egert, eh, také velice jasně řekl, jaké má obavy a je jasné, že v praxi budeme muset používat jak ty tlačné, tak ty tažné politiky. A je důležité skombinovat ty průmyslové a technologické Eh, politiky, které budeme muset vyvinout. A i toto bude ve zprávě zohledněno. Já bych chtěl, eh, aby bylo velice jasno v jedné věci, pokud jde o bezplatné povolenky a přeshraniční kompenzace, to rozhodně není součástí dobrého mixu kompenzačních prostředků, to si rozhodně nezapíši. Eh, zkusíme to třeba později v pozměňovacích návrzích. Tak, Teď, co se bude dít? Eh, paní Jordanová a já eh, uděláme dvě zprávy, jednu od ITRE a jednu od ENVY. Poté budeme mít březen a duben na pozměňovací návrhy a kompromisní pozměňovací návrhy. Poté bude následovat, eh, myslím, že 17. března dodatečné slyšení na ITRE, tam můžete rovněž přijít a dále rozvíjet argumenty a Poté se bude hlasovat, doufáme, na konci června, aby se to stihlo před samitem rady, eh, jak už bylo řečeno, maďarským předsednictvím. Já vám tedy děkuji a pane předsedo, omlouvám se, že jsem trošku přetáhl. Děkuji, já bych chtěl také poděkovat všem sedmi odborníkům. Vaše příspěvky byly velice užitečné. Myslím, že ty dvě a půl hodiny viděli mnoho užitečného materiálu pro naše zprávy i pro naše politické rozhodnutí. Mně připadá, že 20% při business as usual do roku 2020 je něco, co Evropa klidně může překonat a také to překoná. A my zde v parlamentu budeme sledovat tuto ambicioznější verzi. Budeme samozřejmě muset dávat pozor na to, jaké budeme k tomuto cíli používat nástroje, o tomto budeme muset ještě diskutovat, protože koncept EU 2020 samozřejmě má být chytrý, inteligentní a udržitelný rozvoj, což znamená, že, musíme, že nesmíme zapomenout na žádný ze tří těchto komponent. Musíme být eh, i inteligentní při zachovávání udržitelného rozvoje. A já jsem velice rád, že se zde výbor pro průmysl a pro životní prostředí dokáže dohadovat na stejné úrovni a myslím si, že to nám zaručí eh, průraznou sílu, kterou budeme potřebovat, abychom toto za předsednictví prosadili jak na radě, tak na komisi. Děkuji vám všem, děkuji odborníkům, kteří přišli a vlastně všem, kteří jste nás dnes poslouchali. Tím máme hotovo a uvidíme se příště. Děkuji.